Vážení kolegové, doufám, že mne vidíte a slyšíte. Příští týden asi budu v Bruselu, takže to bude ještě snazší, ale tentokrát eh, to bylo obtížnější. Včera v Ekonu jsme hodně diskutovali o Fondu pro obnovu a odolnost. Všechny vás srdečně zdravím, přeji vám dobré ráno a chtěla bych nejprve abychom přijali pořad jednání. Pokud nemáte žádné námitky, pořad jednání by měl být tedy schválen beze změn. Máte nějaké námitky? Zdá se, že nikoli. Za druhé, máme tlumočení v různých jazycích. Asi jste se s tím seznámili eh, v našem oběžníku Cont News a také jsme streamováni. Všichni to musí vědět, sedíte asi doma, takže musíte vědět, že jste web streamování. Máme také nového kolegu v sekretariátu. Chtěla bych ho přivítat. Kari Bazlefa, který prvního, od 1. září pracuje v našem sekretariátu. Jsem velice ráda, že jste s námi. Vítám také technický tým a vítám také sekretariát, kterému bych chtěla mnohokrát poděkovat za oddanou práci v této velice komplikované situaci koronové krize. Děkuji vám. Možná nyní bych eh, řekla takový stručný úvod pro kolegy, pokud jde o vládu práva. Ve čtvrtek budeme mít eh, setkání a ráda bych vám sdělila, že ta jednání byla velice úspěšná. Naši dva eh, vyjednavači byli dokonale připraveni a vyjednávali skutečně skvěle. Více se dozvíte ve čtvrtek. Pokud jde o víceletý finanční rámec, včera proběhla poměrně obtížná jednání, ale je to na dobré cestě. Předpokládáme, že v tomto týdnu dokončíme jednání o MFF. A ještě stručná informace pro kolegy a předsedu účetního dvora, kterého bych chtěla přivítat. Vítám velice srdečně pana Klause Heinera Léného. Včera jsme diskutovali o systému IT a poměrně hodně členských států hovořilo o tom, že v nadcházejících letech by členské státy měly mít možnost dělat všechno sami, aby tam nebylo žádné společné porozumění, žádný společný systém IT. ten výsledek, kterého jsme nakonec dosáhli, je poměrně uspokojivý, ale budeme muset za ten IT systém velice tvrdě bojovat, protože mnohým členským státům se nelíbí, pokud obdržíme přesné informace o tom, jak jsou vynakládány naše evropské prostředky. A nyní bod číslo 3. Máme mezi sebou pana předsedu Evropského účetního dvora, který pohovoří o výroční eh, zprávě za těch eh, výjimečných eh, podmínek, protože samozřejmě ani pro Evropský účetní dvůr nebylo snadné pracovat v této pandemii. Srdečně vás vítám, pane předsedo Lene, a máte slovo, prosím. Vielen herzlichen Dank, Frau Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane zpravodaji, vážené dámy a pánové stínoví, zpravodajové, vážení členové Evropského parlamentu a výboru pro rozpočtovou kontrolu, vážený pane komisaři, vážený pane zástupce rady, dámy a pánové. Jsem velice rád, že dnes tady mohu být společně se svým kolegou Tony Murphym u vás, i když je to pouze virtuálně. Eh, pana Mertyho znáte a Nyní eh, ho vidíme poprvé ve jeho prv, nové funkci, totiž jakožto osobu, která je eh, odpovědná za výroční zprávu letos a paní Holmajerová o tom již hovořila. Eh, jsme měli obrovské výzvy, které jsme museli čelit. Bylo to skutečně něco, co dříve nebylo. V Evropské unii velké krizi vždy vedly k pokroku o inovacím, hm, které bychom ještě před několika měsíci pokládali za nemožné. Skutečno, že dnes máme takovou digitální schůzi, setkání, že ty digitální schůze v evropských institucích jsou normálním, je vlastně důkazem takovýchto změn. E, mám tady tedy výroční zprávu účetního dvora za rok 2019 a představím vám jim. A v této zprávě máme veškeré e, dohody a smlouvy, které se týkají finančního řízení EU a finančních výdajů a které budou charakterizovat a utvářet území během dalších sedmi let. Mám tím na mysli víceletý finanční rámec a také nástroj Next Generation EU. Jakožto nezávislý externí auditor Evropské unie děláme vše proto, abychom i pro po prknutí pandemie COVID-19 byli nadále schopni účinně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU, poskytovat finanční kontrolu. Samozřejmě je tady určitý časový postup, o e, tomu se nešlo vyhnout, ale my jsme s účastními stranami ve velice těžkém kontaktu. Co jsme vlastně zjistili tady v naší zprávě? Co se týče výdajů, tak tady máme celkovou míru významnosti chybovosti, která je velice stabilní. Je to 2,7% v roce 2019 2016 oproti 2,6% v roce 2018. Tato celková míra chybovosti samozřejmě zakrývá obrovské rozdíly mezi různými oblastmi politik. Co se týče v oblasti konkurenceschopnost, tady odhadujeme, že míra chyb se zvýšila z asi 2% na asi 4%, což zejména souvisí s nespůsobilými náklady. Další zjednodušení komplexních pravidel pro e, osobní náklady je jistě součást řečení. My již celá léta na to poukazujeme, že by se mělo jít touto cestou. Pak se tady máme e, samozřejmě audity komise a externí auditory, kteří tedy pracují na, za komisi a kteří ovšem jsou spolehliví pouze částečně. Tady je teda třeba v této oblasti dalšího pokroku. V oblasti přírodních zdrojů jsme zaznamenali zlepšení. Odhadaná míra chybovosti se takto mohla snížit na 1,9 Na základě tohoto vývoje a dalších důkazů v oblasti kontrolního systému dospíváme k závěru, že v této oblasti je míra chybovosti Eh, buď se blíží práhu významnosti, anebo je pod ním. To je dobrá zpráva, zejména to platí pro přímé platby. Eh, eh, zejména se to tedy týká, ty chyby jsou určité problémy v oblasti zemědělství. Takovéto platby, tady máme 70%, to je valná většina v této mm, okruhu. Tady máme míru chybovosti je nadále hluboko pod Prahem významnosti. Samozřejmě pak je tady rozvoj venkova, tržní opatření rybolov a opatření v oblasti klimatu, oživitního prostředí. Eh, vlastně na to spadá těch dalších 30% výdajů v tomto okruhu a v této oblasti máme i nadále významnou chybovost. Co se týče té rozšířené role národních eh, certifikačních orgánů, jak tomu došlo v roce 2015, tady jsme opakovaně eh, zjistili, když jsme kontrolovali tyto orgány, že je tady třeba řada, řada dalších zlepšení což samozřejmě souvisí také s hodnocením těchto uh, auditů, které provedla komise a je to podobný výsledek. Co se týče uh, administrativy, zprávy, tady během odpůlných dvou let nezjišťujeme žádnou významnou míru chybovosti. Co oblasti kohese, tady máme vnitrostátní kontrolní orgány, které Ehm, hrají rozhodující roli, pokud jde o rámec získávání jistoty a kontroly, tak zde jsme přeskoumali práci 18 takovýchto orgánů a opět jsme zjistili chyby, které tyto orgány neodhalily. Související míru chyb v této oblasti pro zohlední oprav provedených orgány členských států odhadujeme v této oblasti chybovost na 4,4%, což je méně než loni, Ovšem i nadále je ta hodnota významná. Chyby, které auditní orgány neodhalily a další nedostatky, které se týkají míry zbytkových chyb vycházané dvěma odpovědnými generální ředitelstvími komise, eh, generální ředitelství pro regionální městskou politiku a pro zaměstnanost. Tady máme chybovost 3,1% a 2,2%. Na to eh, tady tedy vlastně se odrážejí takto eh, ta chybovost odhadech komise, ale podle nás je to podhodnocené. Pokud vnitrostátní orgány a komise tento problém v příštích letech vyřeší, budeme se moci lépe spolehnout na práci auditních orgánů členských orgánů a jejich výsledky a budeme možná e, moci jejich hodnocení nepřímo vykazovat. Bohužel, ale takto ještě v této situaci nejsme. Vím, že komise je pevně odhodlána tohoto cíle dosáhnout, ale bude třeba obrovského úsilí na úrovni rovněž členských států. Proč se tak soustředuji na kohezi? Je to velice jednoduché. Mnoho let eh, rozlišujeme mezi výdeji, které považujeme za vysoce rizikové, eh, jak my, tak komise, a tam právě patří výdaje na soudržnost. A pak tady máme nízkorizikové výdaje, Vysoce rizikové výdaje jsou zatíženy ovšem chybovostí letos ve výši 4,9%, což je více než v roce 2018, tam to bylo 4,5%. Co se stalo v roce 2019? Máme tady minimální zlepšení či zhoršení tu i či tam a nedošlo vlastně v žádné oblasti politiky k žádné zásadní změně a nedostatky v kontrolách ex post přetrvávaly. Podíl o vysoce rizikových výdajů, zejména v oblasti koheze, se však zvýšil, a to na 53 Eh, tak to jsme to zjistili v těch transakcích, které jsme šetřili. To není problém sám o sobě. My jsme chtěli, aby se výdaje na soudržnost zvyšovaly, bylo to žádoucí a očekávané. Ta zvýšení chybovosti také není čí chyba. Ale skutečnost je, že ta významná míra chyb nyní zatěžuje většinu našeho kontrolovaného základního souboru. Ty chyby mají rozsáhlý dopad. A proto se účetní dvůr rozhodl, vydat za rozpočtový rok 2019 záporný výrok o těchto videích a tedy ne výrok s výhradou, jako tomu bylo v předchozích letech. Tento krok není tím, že bychom tady obvinovali například komisi, vůbec ne, neboť orgány členských států spravují 74 výdajů EU v této oblasti. Každý subjekt deteřti má svou roli a musí nějakým způsobem přispět k tomu, aby se situace zlepšila. Po třech eh, po sobě jedoucích letech, kdy jsme vydávali tedy výrok s výhradou, bychom neměli ten nynější výrok chápat jako zásadní krok zpět eh, v oblasti zprávy, že by se zásadně zhoršovala. V posledních 10-20 letech jsme dosáhli mnohého. Proč jsme vydali tento výrok? protože je zde přetrvávající strukturální problématika v určitých oblastech a je třeba to nutně řešit. Potřebujeme jasná a jednoduchá pravidla pro všechny finanční prostředky EU a potřebujeme na všech úrovních účinně kontrolovat, jak jsou ty prostředky vynakládány a zda se dosahuje zamýšlených výsledků. Ještě důležitější než náš celkový závěr či celkový výrok k provádění rozpočtu 2019 jsou ty skutečné podmínky, které existují. To jsou tedy ty naše závěry k těm jednotlivým osplastem výdajů a jak vidíte, uvidíte ve zprávě, to se velice často značně liší. Podívejte se tedy blížej na ty konkrétní oblasti, až budete v příštích eh, eh, týdnech a měsících připravovat absolutorium parlamentu. Dámy a pánové, má slova jsou tady v kontextu vytváření příštího finančního období. Výdaje v příštích letech se téměř zdvojnásobí a Mohl bych tedy říct, že je to skutečně historický vývoj a není to přehnané. Proto apeluji na veškeré odpovědné osoby a orgány. Využijme poznatky, a zkušenosti z minulého eh, období, abychom vytvořili co možná nejlepší VFR a nástroj Next Generation EU. EU musí od samého počátku udělat všechno správně. Chraňme tedy finanční zájmy EU před nesrovnalostmi a podvody a já vím, že výbor pro rozpočtovou kontrolu je naším silným spojencem v tomto. V roce 2019 jsme postoupili Olafu 9 případů podezření z podvodu, na něj jsme narazili při provádění našich auditů. A já doufám, že budeme mít obdobně blízkou spolupráci s Evropským veřejným žalobcem, jakmile tedy tento zahájí svou činnost ehm, a bude plně operačně schopný jednat, zatímco ho tedy účastní 22 států. Smlouvy stanoví, že efektivně nezávislé soudní systémy členských států musí odhodleně bránit finanční zájmy EU a to stejným způsobem, jako kdyby šlo o finanční zájmy národních států. A já vím, že minulý týden e, zákonodárci dosáhli schodu k důležitým e, věcem, které se zejména týkají právního státu a tato dohoda e, v sobě obsahuje řadu aspektů, které jsme prosazovali také my a k této dohodě v neposlední řadě došlo také díky úsilí vašeho výboru, takže já blahopřeji mnohokrát. Využijme naše veškeré zkušenosti z minulosti a postarejme se o to, že nové finanční období začne co možná nejdříve fungovat důležité, je, abychom od samého počátku udělali všechno správně. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že stav eh, do roku konce 2019 je vlastně ten předposlední rok stávajícího sedmiletého rozpočtu, že v, této, eh, v tomto okamžiku bylo vyplaceno pouze 40 prostředků a některé státy eh, jenom malý zlomek z toho vyčerpaly, ani třetinu. My tady máme ve zprávě souhrnou tabulku podle jednotlivých zemí a jak vidíte, problém červání evropských peněz je nezávislý na cílech, které byly stanoveny na politické úrovni. Prostě ten problém je přímo v terénu. Co se týče vázání peněz těch takzvaných RALS, koncem roku 2019 to bylo téměř to byly téměř to bylo téměř 300 miliard eur a to jsou peníze, které budou muset být řešeny vlastně formou opatření v příštím víceletém finančním rámci. Dámy a pánové, já tímto svůj proslov uzavírám. V této době krize členské státy a komise nese obrovskou odpovědnost za solidní a ekonomické spravování evropských peněz. Já eh, eh, musím říct, že zprávy vyplývá, že je třeba dalšího úsilí, nebudu to dále rozvádět. Vy, jakožto Poslanci Evropského parlamentu nesete obrovskou odpovědnost s výkonem vaší legislativní a politické kontroly. Nesete jedno za to, aby skutečně jsme pokročili vpřed. Děkuji vám za pozornost. Milý pane předsedo, velice srdečně vám děkuji a jsem um, ohromená a toto ohromení bych ráda předala také Tomio Murphymu, který je odpovědný za účetní dvůr eh, za letošní zprávu. Eh, jsem skutečně, mm, mám veliký dojem z toho, jak jste v tomto obtížném roce byli schopni vypracovat tak precizní zprávu s sestavením tak konkrétních precizních eh, problémů. A dovolte, abych mezi námi přivítala našeho komisaře, pana Johannese Háne. My jsme se v posledních dnech viděli velice často. Zároveň chci velice poděkovat za vynikající mediátorskou roli, eh, především v oblasti víceletého finančního rámce a za podporu našeho výboru ze strany pana komisaře a příslušného generálního ředitele. Milí eh, pane komisaři, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně, přeji všem dobré ráno. Eh, vážení zpravodajové, vážení členové výboru KONT, vážený pane předsedo Léne, vážený pane Murphy eh, a děkuji eh, předsedkyně Monice za velice milá úvodní slova a za pomoc v rámci víceletého finančního plánu, ale to je teprve počátek naší cesty, která bude mít velký dopad na práci výboru KONT a samozřejmě také na práci Evropského účetního dvora, zejména s ohledem na výzvám, kterým čelíme a pro které, eh, a které budou mít velký dopady na náš rozpočet ale pojďme se vrátit k dnešnímu tématu. Především mi dovolte, abych poděkoval za pozvání na tuto schůzi a za to, že komise dostala příležitost reagovat na výroční zprávu Evropského účetního dvora, jak již pan předseda Lene a pan Tony Murphy mm, eh, byli uvedeni jako autoři této zprávy a jim chci oběma poděkovat. Dovolte, abych se s vámi podělil o e, naše myšlenky v souvislosti s touto zprávou. Jsem velice potěšen, e, že e, opět evropské orgány dostaly zcela jasné stanovisko, které poukazuje na to, že naše chvo se snižuje. Také jsem rád, že máme stále eh, rozpočet a práci bez významných chyb a že tyto významné chyby se nevyskytují nikde. Co se týče přírodních zdrojů, ve výroční zprávě se objevuje ta chybovost kolem 2%. Jak poznamenal pan předseda Len, Evropský účetní eh, e dvůr chtěl opravit své stanovisko v souvislosti eh, s legitimností a regulérností výdajů eh, v porovnání s posledními třemi lety. Chápeme, že rozhodnutí soudu přesunout se od kvali- rozkvalifikovaného názoru k negativnímu stanovisku eh, je eh, způsobena zvýšením sdílení vysoce rizikových výdajů. Dovolte, abych to dal do určité perspektivy. Eh, chybovost v posledních letech byla snížena. Před několika lety jsme měli chybovost zhruba 4 Tento rok odhadnutá chybovost je 2,7 ve srovnání s 2,6 ale stále je to nižší než 3,1 jako v roce 2016, když soud vyslovil své kvalifikované stanovisko, co se týče regulérnosti výdajů poprvé. E, situace se zlepšila ve specifických kapitolách. Už jsem se zmínil o kapitole přírodní zdroje, pro které odhadová chybovost e, se snížila na 1,1 e, a významnost chyb 2%. Také se odkazují na um, odhadovaná chybovost administrativních výdajů, která tady nemá významné chyby a 52 e, výdajů hodnocených soudem mají e, odhadnutou chybovost pod významností 2 Zároveň odhadovaná úroveň pro kohezi se snížila na z 5 na 4,4 e, Jistě tady je ještě třeba vykonat hodně práce a budeme pokračovat v našem úsilím a, ale to by nemělo ovlivňovat naši politiku soudržnosti. Podle odhadu účetního dvora eh, riziko plateb leží 5 dvou procenty Prahu významnosti. Také třeba zohlednit přístup víceletý. To znamená, že chybovost eh, bude pod dvěma procenty významnosti. Já se k tomu ještě později vrátím. Dámy a pánové, eh, když se mm, představuje E, zpráva v balíčku tohoto výboru, a když jsme ji představili před dvěma lety, e, tak jsme vám představili naše závěry a uvažovali jsme o tom, že v roce 2019, stejně tak jako v předešlých rocích, e, jsme naše auditní systémy pracovaly velice dobře a dovolte, abych využil tuto příležitost a znovu zopakoval, že máme velkou důvěru v naše závěry založené na hodnocení fungování našich systémů. Máme tady přístup, který nám umožňuje odhad vyso- akcí eh, nesoucích vysoké riziko. Eh, a mm, zejména eh, více leté hodnocení nás vede k jinému přístupu. Abych to jednoduše vysvětlil, soud má velice specifický mandát při auditech každý rok. Dovolte, abych tady udělal sematickou eh, referenci eh, máme tady integr- kdybychom měli film a komise se účastnila větší části na tom, proto komise velice Eh, hodnotí doporučení soudu, eh, které nám pomáhají eh, zlepšovat naše systémy. Dovolte, abych se trošku hm, podrobněji zaobíral naším přístupem. Komise implementuje unijní rozpočet týkající se účetnictví a proto byl, byly mm, koncipovány víceleté kontrolní systémy, aby byly v souladu s aplikovatelnými pravidly. A to nelze dělat pouze v roce pladeb. E, je třeba. Máme tady bottom-up systém, to znamená na základě auditu v členských státech a potom audity komise. Když členské státy a hodnocení konečních příjemců mají pocit, že peníze byly utraceny nesprávně, kome se musí zahájit akce v první instanci tím, že se opraví efektivnost v posledních letech a vytvoří se akční plán pro snižování rizik v této oblasti do budoucna. V tomto víceletém finančním rámcu finanční korektury eh, jsou zásadní pro ochranu eh, evropského rozpočtu. V roce 2019 to bylo 2,5 milionu eur. Komise se zavázala k zajištění toho, že eh, všechny korektury po, víceletém, po hodnocení víceletého plánu musí zůstat chybovost pod dvěma procenty. To se týkalo výdajů roku 2019, kdy platby hodnocené jako vysoké riziko byly 2,0%. To znamená, e, že to bylo zlepšení oproti minulým letům a e, od roku 2000, v roce 2018 jsme měli 0,8, v roce 2017 to bylo 0,6 Samozřejmě to neznamená, že bychom tady neměli problémy, vůbec ne. Naopak, e, také e, si jsme vědomi určitých slabin a tyto jsou eh, ve výročních zprávách výkonnosti a managementu a výročních zprávách také reflektovány. Víme, kde jsou problémy a také konáme eh, eh, protože rozpočet se schvaluje v velice komplikovaném prostředí s mnoha partnery a musíme pokračovat na práci zjednodušování a zlepšování kvality a podporování jak členských států, tak příjemců. Náš úspěch bude spočívat ve správné rovnováze mezi nízkou chybovostí, rychlými platbami, eh, rozumnými kontroly veřejných orgánů a koncových příjemců a přidané hodnoty evropského rozpočtu. Komise se zavazuje pracovat i nadále na těchto záležitostech, protože to vidíme jako nejlepší cestu pro prevenci výskytu chyb. Ehm, eh, vážený pane komisáři, já vás budu muset eh, přerušit, eh, protože trošku máme na spěch. Nevadí to? Sorry that I... Omlouvám se, omlouvám se, že jsem vás přerušila úplně. Já jsem vás chtěla pouze upozornit, že nemáme příliš mnoho času. Přeje si pan komisář dokončit svůj projev? Paní eh, předsedkyně, já jsem už se chýlil ke konci. Chtěl bych ještě upozornit, že komise přikládá velkou důležitost tomu, aby evropský rozpočet byl vynakládán řádně a zodpovědně za spoluúčasti veškerých zúčastněných eh, stran, tak abychom tedy měli uspokojivé výsledky. Těším se velice na dnešní diskusi, na diskusi se všemi kolegy. Děkuji. Sorry, I have finished, but I can't hear any... Já se omlouvám, říká pan komisař, už jsem skončil, ale teď nikoho neslyším. Co? Slyšíte mě? Je to v pořádku. Dobře, slyšíte mě, já jsem se o to předtím ještě pokoušela. V oblasti národních úřadů a orgánů samozřejmě se budeme muset velice přesně na to podívat, protože když se podíváme na program růstu pracovních příležitostí a konkurenceschopnosti, tak tady jsou jistě podstatné problémy i u národních orgánů. Máme také politické otázky, co se týče alokací chybovosti eh, a je třeba, abychom tady postupovali postupovali férově a samozřejmě zejména co se týče malých a velkých, malých a středně velkých podniků, to bude hrát velkou roli. Máme tady zpravodaje Joachima Kůse, který sám pracuje na účetním dvoře a proto si dovolí mu dát slovo. Okay, now, jetzt kann man mich hören, hoffe ich. Ja, gut. Also, vielen Dank Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Také mnohokrát panu předsedovi Lénemu a děkuji také mnohokrát panu komisaři Hánovi. Milé kolegyně a milí kolegové, je mi velkým potěšením tuto zprávu e, moci okomentovat jakožto zpravodaj. Tato zpráva Učetního dvora je velice významná, už na to bylo poukázáno, velice přesně vypracovaná, má v sobě velice jasné výpovědi a za to děkuji mnohokrát i jsme ze své strany, děkuji mnohokrát eh, Evropskému účetnímu dvoru za práci odvedenou na této zprávě ta eh, práce te, zatím vzniká, tedy má zpráva. My musíme tedy e, přispět svým dílem, abychom zprávu účetního dvora pomocí naší zprávy dobrým způsobem ohodnotili, aby to tedy dobrým způsobem prošlo a kvalitně parlamentní cestou. Nebudu tady e, rozvádět nějaké detaily, spíše několik všeobecných poznámek, e, věci, které mě napadly, když jsem si zprávu pročítal, kterou jsem a děkuji za to již obdržel. Měl, mohl bych tomu říci mnohé, ale to pak eh, proberu s účetním dvorem a komisí. Eh, jedna věc mě zaujala, a totiž to, že eh, je tam velice velká míra chyb. Hovoří se o mnohých chybách, o mnohých problémech. A já připomínám, že nesmíme při všech těch otázkách čísel, zbytkové chybovosti a dalších věcí, nesmíme zapomínat na to, že toto, toto jsou pouze jaksi nahá čísla a mnoho informací vlastně stojí i mezi řádky, a takže několik bodů, které mě k tomu i hned napadly. Za prvé, například potřeba peněz pro zvládnutí covidové krize Eh, na to se hledí jako na něco velice problematického. Nesmíme ztrácet ze zřetele, že při veškerých těch otázkách, které se objeví z VFR vlastní zdrojem, toto vše eh, je, se pouze utváří ale covidová krize je již tady, je aktuální a ty peníze, ty prostě musí téci, ty musí být vyplaceny. A tady bohužel často to pokulhává na nějakých eh, malých detailních problémech a účetní dvůr právem poukazuje na to, že to je problém. Další věc, na co, na co účetní dvůr ukazuje, to je vlastně audit EIB Evropské investiční banky. Ta může být auditována pouze částečně ze strany účetního dvora a velkým problémem je, že mnoho věcí se tam odehrává, jsou tam chyby i v systému a bylo by třeba, aby účetní dvůr měl magnát, mandát tomu, aby mohl obšírn, provádět obšírný audit EIB. Pak se ve zprávě hovoří o tom, že například v oblasti příjmů ta, tady máme takzvanou tu celní mezeru, která byla sice během posledních let zredukována, ale že bohužel při té redukci se objevilo mnoho velkých významných slabých míst. Takže to také nesmíme ztrácet ze zřetele, že celá řada věcí které, na které jsme se nemohli zaměřit, protože to byla nějaká mezera, často jsme to nemohli ani zjistit že je třeba i těmto oblastem se věnovat. Neboť k čemu nám budou ta nejlepší čísla, pokud vlastně ohodnotíme pouze to, co jsme viděli. Ale to, co nevidíme, to, co jsme neviděli, v sobě bude skrývat například mnohem větší problém než ta čísla, která máme zaznamenána. A budou tam nějaké mezery či problémy, které možná ani kvantifikovat nelze a přesto jsou velice významné. E, možná na závěr poslední věc z mé strany. Je podle mě velice politování hodné, že účetní dvůr nebyl schopen, a to je kapitola 8 Evropa ve světě, že tedy nebyl schopen vypočítat zbytkovou chybovost, a to proto, že prostě ne, nestačili na to, to tedy to vypočítat a já bych skutečně vyzýval k tomu, aby u takto velkých věcí, kde účetní dvůr sám dřív již zjistil mnoho problémů, já nám přečtu několik věcí, co účetní dvůr zjistil, pokud to takto narychlo začnu. Nedodržování pravidel pro vykazování prostředků, předělávání prostředků, finanční pomoci, chyby v důkazech, nespůsobilé náklady, Toto jsou všechno věci, které máme v okruhu Evropa ve světě. K takovým problémům tam došlo. Účetní vůd to zaznamenala, neměli bychom to zamect pod koberec. Je to velká oblast, je to více než 10 miliard eur a je škoda, že e, e, není možné k tomu tedy vypočítat vlastní chybovost. Bylo by to vhodné, aby to mělo vlastní chybovost, aby se to vypočítalo a pak bychom si mohli zanalizovat, kde jsou ty problémy a e, v souladu s tím jednat. Na závěr děkuji vám všem. E, ta zpráva je podle mě velice dobrá a rád bych ještě zopakoval to, co jsem již jednou řekl, a totiž je dobré, že máme účetní dvůr a kdybychom ho neměli, tak bychom ho museli zřídit. Děkuji vám mnohokrát. Danke, eh, lieber Kollege. Děkuji mnohokrát, milý pane kolego Kusy, a teď si dovolím dát slovo přímo panu komisaři, abychom tady měli systém pingpongu. Commissioner, you have the floor. Pane komisaři, máte slovo. Hello, thank you. Ano. Děkuji. Já teď čekám na nějakou reakci, nebo už vše zaznělo a mohu to nějak uzavřít. Teď trošičku nevím, kde jsme. Ano, toto je, pane komisaři, systém ping-pongu, což znamená, že komisaři je vždy položena otázka, pak eh, komisař odpoví. Nyní tedy hovořil pan zpravodaj, ale dám teď tedy slovo panu Píperovi, který je stínovým zpravodajem EPP a potom dám opět slovo panu komisaři. Děkuji, říká pan komisař. Now I have got the permission. Thank you. Ano, takže teďka mohu hovořit, budu hovořit. Budu hovořit německy. Eh, nejprve mi dovolte, abych poděkoval také za sebe Johannesu Hánovi za skutečně vynikající nápady, jak lze využít flexibility ve víceletém finančním rámci i v programu Erasmu a výzkum. Eh, to znamená, a to už, nám, eh, to už přive, nám, pro nás znamenalo ohromný krok kupředu. A eh, také je třeba vykonávat seriózní práci v těchto obtížných dobách. Chtěl bych poděkovat předsedovi účetního dvora eh, panu Lénovi eh, za eh, naprosto čestné, upřímné zmapování situace. A můj fácit je, že takto to nemůže pokračovat, nemůže to takto jít dál. No, teď tady máme plán obnovy, dostali jsme ho v parlamentu, to znamená s ohledem na příští leta budeme mít eh, zdvojení naší auditní práce a účetní dvůr už dnes není schopen vypracovávat auditní zprávy pro jednotlivé země, což už celá léta požadujeme. A když se podíváme, co se týče černých ovcí, tak účetní dvůr není schopen tyto věci tak odpovědně eh, pracovat s jednotlivými nebo pro jednotlivé země, aby se to změnilo. A teď si dělám starosti, zda účetní dvůr bude vůbec disponovat kapacitou, aby mohl splňovat a dodávat nám všechno, co od něj požadujeme. Mm, v tom směru pan Liny Eh, eh, už ve svém úvodu to řekl a to je naprosto správné a tvoje zpráva by nám měla otevřít oči k tomu, že to takto nemůže pokračovat. Teď ještě velice heslovitě. Vy jste eh, hodnotil čísla komise. Otázkou je, zda tady je nějaká exitová strategie aby tady bylo přímé hodnocení eh, účetního dvora na základě jeho vlastních údajů. Druhá otázka, eh, když se podíváme na hodnocení výkonnosti, Samozřejmě je vždycky dobře, když lze hodnotit výsledky takové politiky, ale to je politické hodnocení. Já si myslím, že účetní dvůr tady dodává sice dobrý základ, ale nejde to, aniž bychom eh, zkoumali řádné používání peněz eh, eh, protože lze i nelegálními metodami docílit dobrých výsledků a tady lze třeba bedlivě rozlišovat a my velice usilujeme o to, aby i nadále se skutečně dbalo na řádné vydávání peněz bez jakýchkoliv ústupků. Komise komisi se ptám, proč v oblasti výzkumu a vývoje to stouplo takovým způsobem, to nám není jasné. A potom těch 238 miliard eur, které je třeba ještě zúčtovat, využít, nám není jasné, proč s těmi záležitostmi N plus musíme jaksi eh, střílet mimo cíl, zda bychom prostě neměli tady tu knihu zavřít, aby tady ta chybovost prostě nestoupala. A možná, že i v tomto směru bychom měli eh, nově uvažovat, jak s tím nakládat. Tolik teda mm, těch pár poznámek a velice srdečně děkuji za tuto velice dobrou práci v našich obtížných dobách. Ale facit je, že potřebujeme, aby účetní dvůr měl větší kapacitu, abychom mohli odpovědně kontrolovat vydávání peněz daňových poplatníků. Zatím můžeme mm, vykonávat příliš málo. To není kritika zúčastněných, ale je třeba eh, vybavit účetní dvůr odpovídající kapacitou. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát Markusy. A možná vedle těch kapacit by bylo dobré, kdybychom eh, se konečně eh, mm, pohnuli k tomu, abychom využívali digitální systém. To by bylo pro všechny zúčastněné snadnější, pan komisař. Yeah, thank you very much. Ano, děkuji. Já naváži na to, co jste řekla nyní, paní předsedkyně. Myslím si, že bude naprosto zásadní Eh, mít tento systém pro těžbu dat a zaměřit se také na konečné uživatele. A musím také souhlasit s tím, jak jste již říkala, že ne všechny členské státy jsou tím společným systémem nadšeny. Je před námi ještě hodně práce na implementaci toho plánu. A Dále bych se rád stručně zmínil k tomu, co říkali předřečníci. Chtěl bych eh, i za sebe poděkovat za skvělou dosavadní spolupráci. V roce 2000 Rok 2020 eh, bude samozřejmě velkou výzvou. My zde tady hovoříme o roce 2019, ale já již jaksi myslím i na tu situaci v roce 2020, eh, která je výzvou pro nás, pro všechny, především také v oblasti auditu, finančních kontrol, protože v průběhu roku se kvůli covidu změnila určitá ustanovení, došlo k některým zrušením, především v oblasti koheze, a to se musí odrážet také v těch auditech. A bude to pak pokračovat i v dalších letech a i v rámci samotného víceletého finančního rámci budou asi určité předpisy nějak měněny v oblasti koheze především Eh, tak abychom se postupně vrátili k té předchozí právní struktuře. Pokud jde o implementaci, ta je skutečně zásadní a eh, Markus Pieper, myslím, správně eh, hovořil o té problematice N+, tedy ty roky N+. Já jsem nikdy nebyl, ksi, nikdy jsem nepodporoval to N plus I, protože jsem to N plus 3, myslím si, že N plus 2, tam to bylo v pořádku, tam členské státy měly dobrou absorpční kapacitu a i ty slabší státy byly schopny absorbovat prostředky. Ale pokud eh, zde máme nyní N plus 3 a bude to i nadále pokračovat, eh, tak eh, to, myslím, nebude přispívat k, té, k tomu pozitivnímu tlaku na vlády jednotlivých členských států. Myslím si ale, že se zde shodneme. Já také podporuji, abychom se vrátili k tomu předchozímu systému. Myslím si, že by to bylo přínosné. Pokud jde o výzkum a inovace a navýšení prostředků. Myslím si, že se na to musíme podívat podrobně, ale je to také úzce svázáno s tím, že pokud jde o inovace, malé a střední podniky jsou zapojeny do oběhového hospodářství a ten eh, sektor sektor výzkumu vlastně nepřispívá ke eh, snižování a v každém případě to můžeme ještě prodiskutovat, ale souvisí to s určitou komplexností těch eh, předpisů, jak si eh, jedná se o e, snižování té míry e, chybovosti, kde je třeba tedy jasně říci, co je způsobilý náklad a co není způsobilý náklad. Kde bych, zde bych tedy prozatím skončil. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Dále má slovo paní Cvetelina Benková, která je stínovou zpravodajkou za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu předsedovi Lénemu i panu komisaři eh, Hánovi, že eh, mezi nás přišli. Je dobré, že zpráva uzavírá, že příjmy za rok 2019 eh, jsou v pořádku a také, že se zde uznává, že došlo k určitému pozitivnímu vývoji, pokud jde o tu míru významných chyb. Není ale pozitivní to, že eh, účetní dvůr eh, nedává pozitivní stanovisko k výdajům. Týká se to především toho, že je poměrně eh, překvapivé, že největší míra chybovosti je v inovacích a v, ve výzkumu a ne v kohezi, kde většinou ta, eh, ksi, je to riziko největší. Já mám několik eh, otázek, které bych chtěla položit jak Evropskému účetnímu dvoru, tak komisi. Eh, pokud tedy jde o ty odhadované míry chybovosti, kde tady došlo k mírnému navýšení oproti předchozím rokům. Co je podle vašeho názoru důvodem tohoto negativního trendu? Myslíte si, že eh, jsou zde nějaké konkrétní problémy a také se chci zeptat, zda komise plánuje přijít s nějakými opatřeními na zmírnění tohoto problému. Také se zde srovnávají eh, odhadované míry chybovosti soudu a eh, dvoru a komise Komise udává za rok 2019 asi 2%, zatímco účetní dvůr 3,6%. Dvůr také říká, že jsou určité slabiny v auditech ex post ze strany Evropské komise, především pokud jde o kohezi. Mohl by účetní dvůr k tomu něco říci, jaké konkrétní slabiny to jsou a zda jsou specifické pro rok 2019, anebo zda jste je, eh, je zaznamenali i dříve. A ještě bych eh, chtěla říci, že ve srovnání s rokem 2018 se eh, zvýšila v roce 2019 i chybovost, pokud jde o různé výzkumné projekty. A účetní dvůr říká, že pokud by měl veškeré informace, šlo by tento odhad snížit až o 1%. Chci se zeptat, ptat, eh, zda některé ty důvody mohou eh, souviset eh, s přímým řízením, s přímou zprávou některých těch výzkumných projektů v rámci Horizontu, v rámci programu Horizont. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Cvetelíno. Pane komisaři, máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. E, za prvé, Abych byl upřímný, nevidím tady žádný negativní trend, ne abych řekl pravý opak, ale domnívám se, že tady alespoň tady negativní trend tady nevidím. E, v skutku, co by bylo oceňováno kdybychom, nebo co oceníme na našich dobrých diskusích se soudem, myslím si, že my všichni bychom měli mít zájem spolehat se stále více na národních auditních systémech. A tady samozřejmě musíme mít určitou jistotu. A v případě, že byly objeveny slabiny, je třeba tady reagovat. To znamená, z naší strany bych byl velice vděčný, kdyby soud identifikoval Mm, eh, určité chyby eh, v členských státech, aby se o tom diskutovalo a aby to potom bylo adresováno a chyby odstraněny mm, eh, protože Markus Pieper měl naprosto jasné stanovisko, co se týče navýšení personálu vzhledem ke zvýšenému rozpočtu. Myslím si, že musíme hledět daleko více na kvalitu jednotlivých národních auditních systémů a proto se domnívám, že je dobré ještě více srovnávat výsledky komise a soudu, protože je nezbytné se tomu věnovat a myslím si, že je to možné. Co se týče výzkumu, musíme se hlouběji na to podívat a vědět, jaké jsou specifické důvody, mm, zda, nebo zda je to něco víc. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Mohla bych požádat pana komisaře Léného, aby eventuálně zareagoval na to, co řekli první tři řečníci a také pan komisař? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji za možnost okomentovat eh, eh, věci, které jste zazněly. To, co řekl pan zpravodaj Kůz, problém s EIB velice přesně a správně popsal. I my zde na, na účetní dvoře jsme toho názoru, že je na čase, aby náš mandát byl rozšířen, co se týče EIB. E, Spolupráce s EP v rámci stávajícího mandátu je velice dobrá, ale skutečně je, e, bylo by teď na čase se zamyslet nad tím, aby s ohledem na mnoho politických funkcí, které provádí EIB, s ohledem na skutečnost, že čím dál tím více má větší podíl na finančních aktivitách EU, tady si myslím, že s ohledem na toto vše logicky vyplývá, že je důležité rozšířit mandát, auditní mandát účetního zvora vůči této organizaci. Co se týče covidu, letos budeme mít mm, to řešit. Například eh, tento týden máme schůzi, částečně tam budou eh, někteří lidé přítomně, někdo bude tedy připojen z dálky a na této schůzi se budeme eh, bavit o pracovním programu a v rámci našeho pracovního programu musím říci, že budeme rozhodně příští rok zohledňovat celou řadu covidově relevantních témat. Budeme to zpracovávat. Co se týče cla, tady máme zprávu, kterou připravujeme a v dohledné době vám ji poskytneme do výboru pro rozpočtovou kontrolu. Co se týče toho, co se padlo o kapitole Globální Evropa, náš problém je, že máme omezené zdroje. Polovinu našich zdrojů vlastně děláme v rámci eh, toho, že řešíme tedy soulad Mm, veškeré tyto audity a pak samozřejmě eh, dostaneme od parlamentu a děkuji za to asi 60 návrhů na zprávy o výkonnosti, které také děláme a vše ostatní, veškerá naše činnost je to, že tedy eh, prověřujeme způsobilost eh, a schodu a vy to žádáte intenzivně a podle mě je to důležité. A někdy je to důležité, eh, to, co žádáte vy, než, než ta schoda. A k tomu, co řekl pan Píper, je to vždy problém zdrojů. Pokud od nás budete chtít více, řeknete, že v úžasných obla- určitých oblastech musíme dělat dodatečné audity, tak to znamená, že ale musíte zajezdit výšení našich zdrojů. Byla by iluze předpokládat, že můžeme jen tak zdvojnásobit evropský rozpočet a pak pomocí stejných zdrojů eh, to můžeme zpravovat a tím mám na mysli audity jak u nás, tak na komisi. To není možné. Nemůžeme za stejných podmínek kontrolovat dvojnásobný rozpočet. To prostě nebude nikdy fungovat. A každý, kdo je alespoň trochu realistický, prostě dospěje k názoru, že to nejde. Jsme ochotni udělat více, ale prosím, dejte nám k tomu ty prostředky, které na to potřebujeme. Pokud to zajistíte, my více dělat budeme a samozřejmě v těsném kontaktu se všemi našimi zúčastněnými stranami. Pak tady bylo ještě další téma, které bylo nadneseno. Education approach. Podle mě to není až tak špatné, protože nám to podařilo získat celou řadu cených poznatků, dodatečných. Poprvé jsme se intenzivně zabývali auditními systémy, které má komise a členské státy a uvidíte to ve zprávě, ho jsem také jsem tam hovořil ve svém projevu. Vešlo k tomu, že můžeme kritizovat velice substantnějším způsobem to, jak to systémy tedy fungují, protože my jsme se skutečně dívali na to, jak ten partner, kterého prověřujeme, eh, se staví k tomu problému. Samozřejmě ty výsledky máme pouze tam, kde si můžeme být jistí, že to můžeme nějak zhodnotit, že to tedy je na výši našich standardů a nároků. Tam, kde ne, tak to nepoužíváme. A tak to budeme postupovat i nadále. Kolega Píper také hovořil o tématu performance compliance a političe, politické hodnocení. Tady vlastně se skutečně učíme během tomu, jak to, když to děláme. Učíme se během naší práce, kam až můžeme zacházet a kde ne. Já si myslím, že pro zúčastněné strany je velice důležité a nápomocné hlavně také pro parlamentní výroby výbory vědět, zda ty politické cíle o kterých rozhodl zákonodárec, zda jich bylo skutečně dosaženo. No a to děláme podle eh, mezinárodních standardů. Eh, ověřujeme to. My se snažíme se vyhnout politickým výrokům. Tady si myslím, že jsme se naučili mnohému. Ale pokud nějakých cílů dosaženo nebylo, tak to prostě my to musíme zkoumat a pak to také říci. Můžete mít skvělou compliance, schodu, veškeré dodržené podmínky, všechno je správně, všechno je správně, celý proces je správně. Pokud máte například most, tunel nebo přístav nebo letiště, e, které bylo vystaveno v naprosté schodě se firmní předpisy, ale k ničemu to nikomu není, protože se to nepoužívá, no tak samozřejmě e, to přece nejsou dobře vydané prostředky. A například ale můžete mít někoho, kdo přesně nedodržuje veškerá pravidla, ale přesto postaví most, který dává smysl a který lidé, který lidé potřebují. A toto my se snažíme vlastně zohledňovat i v našem pracovním programu a je to důležité. Pan komisař Hahn hovořil o tématu N plus 2, N plus 3. Naprosto sdílím jeho názor, ale obec čelkové očekávání prostě asi nejde tím směrem, že v rámci vyjednávání o víceletém finančním rámci by se to nějakým nějakým způsobem nyní měnilo. Zůstane to asi ve stejné podobě, jak to jsme měli v roce 2013-2014. Důležité je proto, je to, aby ta pravidla byla jednoduchá a aby členské státy je rychle realizovaly. Neboť těch dotatečných 700 40 miliard, které jsou nyní naplánovány. Většina těchto peněz vlastně má poskytnout eh, rychlou pomoc eh, v souvislosti s covidovou krizí a nastartovat konjunkturu. To znamená, řeknu to velice obecně, ty peníze musí prostě na ulici, do terénu, do reálu. Musí se držovat schoda zpravidly, ale musí to být prostě použito v reálných situacích. Nemá smysl, abychom nyní za čtyři roky například zjistili, že ty peníze, které jsme tady naplánovány na covidovou krizi, vůbec nebyly použity. No to by bylo naprosto nesmyslné celé. Proto je důležité, abychom se velice zaměřili na problémy, proč tady máme ten problém s těmi RAL, s těmi neuhrazenými závazky, jak to vzniklo a musíme se snažit, aby, abychom v dalším finančním rámcu um, takové problémy již neměli. Paní Holmajová hovořila o digitalizaci. My se s tím tady na účetním dvoře intenzivně zabýváme. Máme tady digitální pracovní skupinu. I tento týden budeme mít takový důležitý dialog, který se tomu bude týkat, bude se týkat naší strategie do příštích pěti let, ale musím vám říct si, není to jednoduché. V těch eh, pravidlech, které soukromé hospodářství už má, například jednako jedna přebírání údajů auditorem, k, k, které vznikly v podniku, eh, nebo například stálý přístup ke kompatibilním datům. Takovéto možnosti, které má soukromá sféra, my nemáme. Eh, co se týče koheze, tady máme celou řadu partnerů, kde provádíme audit. Nemáme společnou databázi a nemáme dokonce ani kompatibilní data. To znamená, že pokud ani tady nemáme kompatibilitu s komisí, ani to, no tak je velice těžké dosáhnout této věci nějakého pokrovu. My se zamyslíme zatím v rámci přepravování naší strategie nad tím, aby to nebylo důležité, ale pouze v rámci naší pracovní skupiny na úřečením dvoře. Zamyslíme se nad tím, jak bychom mohli v této oblasti pokročit. A řeknu vám velice zcela otevřeně, jediná věc, která by nás vlastně posunula před, by bylo změna finančního nařízení, kdybychom do nějakého, do, měli nějaký další časový rámec 5 až 15 let a tady by bylo důležité donutit členské státy a komisy, aby vytvořili standard pro kompatibilní data. To by byl krok zpět, protože pak bychom skutečně mohli mít přístup k údajům, které jsou pro nás důležité, které prostě nyní nemáme. A tady si myslím, že by bylo skutečně vhodné pokročit vpřed, ale to je něco, o čem musíte hovořit se, se zákonodáci. Co se týče uh, research, uh, tedy výzkum a konkurenceschopnost, to byla paní Tenková, tady bych se obrátil na pana Murphyho Pravodaje zde. On by k tomu nemohl něco říci, protože má mnohem větší přehled o té zprávě a to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát, milí Klauzi Lene, za tyto precizní odpovědi a já dám velice ráda slovo panu Murphymu. Milí Tony, děkujeme mnohokrát za vynikající práci. Máte slovo? Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych vám poděkovat nejprve na, za vaše milá slova v úvodu, eh, za ocenění naší zprávy, kterou jsme připravovali ve velice složité době. Chtěl bych se eh, zaměřit na to, co říkala paní Penková, pokud jde o negativní eh, stanovisko k těm odlišným mírám chybovosti. My jsme v podstatě eh, změnili ten materiál a jakmile dojde k chybovosti nad 2%, musíme rozhodnout, zda budeme mít měněné stanovisko, které může být buď to kvalifikované nebo negativní. A v tomto roce, jak paní předsedkyně již řekla, došlo k tomu, že eh, tam to jaksi bylo hodně rozšířené, protože těch 67 eh, eh, bilionů, což je 53%, eh, bylo považováno za vysoce rizikovou, rizikové výdaje na základě minulých zkušeností. A ty nerizikové výdaje, to bylo 43%, to jsou především nějaké přímé platby, a to je asi 59 miliard eur. Takže jak jsem říkal, důvod pro změnu bylo to velké rozšíření té chybovosti, jak si přesunula se tam ta procenta i ty velké částky, eh, které jak si jsou nyní mnohem více eh, u těch výdajů, které jsou vysoce rizikové pokud jde o kohezi, o které jste říkali, že vždycky měla nejvíce té míry chybovosti, ono to tak je stále ještě i teď. U konkurenceschopnosti je to 4% a u eh, koheze 4,4%, takže to je víceméně podobné. Ale chtěl bych ještě vysvětlit, že v tomto ohledu se nám podařilo eh, v důsledku eh, každoročního schvalování výdajů přihlédnout i k k dalším výdajům. Bylo to asi 330 milionů a to jsme tedy odečetli, tyto chybové, eh, tyto eh, výdaje a v podstatě bez nich by to u té koheze, jak si s nimi by to u té koheze byla míra chybovosti 4,6%. Rozvoj venkova, ten je podobný kohezi, pokud jde o typ výdajů, tam zase máme vysoce a nízko eh, rizikové Eh, výdaje a u toho, především u proplácení výdajů, tam je to vysoce rizikové. Zatímco zase u těch přímých plateb nebo Erasmus plus pro studenty, ty jsou v podstatě jsou výdaje, které se opírají o určitý nárok a tam ta míra chybovosti je tradičně velice nízká. Pokud jde o porovnání výsledků komise a účetního dvora, tak myslím si, že i pan komisař Hániš říkal, že naše úlohy se liší a to se odráží také do určité míry v našem přístupu. Ale ta čísla, která byla zmíněna, tam je důležité říci, že ty eh, jaksi eh, částky, například u koheze, to jsou eh, v podstatě platby, které byly provedeny v tom rozpočtovém roce. A Eh, jak si eh, každý ten, každá ta instituce vychází z trošku jiných údajů, proto se ty výsledky liší. Pokud jde o ty slabiny ex post, na které se ptala paní Penková, eh, tam mohu říci, že to jsou slabiny, které se objevují pravidelně, už jsme se s nimi setkali i v minulosti. Například paní předsedkyně hovořila o těch attestation engagements a tam v podstatě polovina eh, jaksi těch eh, schvalování od těch eh, kontrolních orgánů, tak polovinu těch hodnocení nepovažujeme za spolehlivou, protože ovádějí tu míru chybovosti pod 2% a my říkáme, že to má být nad 2%. A tyto problémy se týkají třeba toho, že tam není eh, v pořádku veškerá dokumentace, nebo některá pravidla jsou jinak vykládána, nebo prostě nejsou aplikována. Je tam velké množství různých důvodů, eh, proč se naše posouzení liší od eh, posouzení kontrolních orgánů. Pokud je o tu atestaci, těch kontrolních orgánů a to, co říkal pan eh, Píper. My eh, většinou eh, hodně těch transakcí provádíme nezávisle. U koheze tam je to odlišné. Tam jaksi v podstatě jak si ty příslušné státní kontrolní orgány nám dají určitý vzorek, ale pokud my zjistíme, že se na něj nemůžeme spolehnout, tak si uděláme svůj vlastní vzorek a probíhá tam potom tedy skutečně e, rozsáhlé testování. Takže pokud jde o tu atestaci, my se samozřejmě snažíme většinou spoléhat na práci dalších aktérů v tom kontrolním řetězci. Myslím si, že bychom se ale neměli zaměřovat pouze na kohezi, například u konkurenceschopnosti. Tam jsme měli také problémy s určitými kontrolními orgány, případně s nějakými dalšími subjekty, kterým ta kontrola byla delegována. Například u kapitoly Global Europe, eh, což zmiňoval pan Kus, tam je, ta, eh, tam je také velká reziduální míra chybovosti a je tam řada problémů. Takže máme určité eh, problémy ale také již máme větší přehled o tom, větší vhled do toho, jak je organizován ten kontrolní systém jak v různých odvětvích, tak také v různých členských státech a je třeba dosáhnout zde nějaké vyváženosti mezi tím, co budeme dělat sami a co ponecháme těm kontrolním orgánům. Děkuji mnohokrát, pane Murphy, za velice přesné vysvětlení. Nyní bych ráda dala slovo paní Isabel Muñoz, Eh, za SAD a potom za Rinu bude hovořit Olivier Šestel. Takže nejprve Izabel, prosím. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji mnohokrát panu předsedovi Lénemu, panu Murphemu a také panu Hánovi za uh, prezentaci této zprávy. Také děkuji paní Penková eh, za to, že mi nechala svůj čas, abych mohla zasáhnout jako stínová zpravodajka SAD pro další instituce. Bych chtěla udělat krátké hodnocení a eh, potom je doplnit konkrétními otázkami. Co se týče eh, kapitoly administrace je 6,9% pro víceletý finanční plán a z toho z těchto procent zhruba 22,5% je, je určena pro další instituce. V minulých letech letech tady neobjevil účetní dvůr nějaké specifické chyby. Bylo tady pět akcí a pouze dvě z nich měly kvantifikovatelné chyby. A jak už jsem se zmínila, e, tady v posledních letech nám klesá chybomost a už vím, že hovoříme o malém rozpočtu, kromě tak nízkorizikových, ale pět akcí, Eh, není příliš reprezentativní vzorek. Eh, je třeba věnovat zvláštní pozornost komise a parlamentu samozřejmě, ale chybí mi detaily, co se týče zbytku. Eh, trošku širší informace by byla v souladu s očekáváním tohoto výboru s parlamentem a s rostoucím zájmem evropských občanů pro transparentnost evropského rozpočtu. Když ne, proč to vlastně děláme? Chápu, že to je problém také personálních zdrojů. A e, máme tady horizontální zprávu účetního dvora v souvislosti s třemi evropskými institucemi, včetně evropských škol. Je třeba e, abychom tady měli lépe kvantifikované výdaje. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, Isabel. A teď má slovo Olivie. Prosím pěkně. Voilà, merci. Euh. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, vážení, pane komisaři, já bych chtěla nejdříve poděkovat eh, panu předsedovi účetního dvora za představení zprávy. Já ho tady zdravím, děkuji mnohokrát za, globálně za práci účetního dvora. Je to velice důležitá práce, kterou dvůr odváží, ale z toho rozhodně nebylo jednoduché pracovat v kontextu krize, kterou procházíme. A děkuji tedy za tuto prezentaci, která nám pomůže při absolutoriu za rok 2019. Co se týče té výkonnosti, je to také eh, obsaženo ve zprávě účetního dvora. Výkonnost je samozřejmě velice důležitá i v rámci víceletého finančního rámce 2021-2027. Co se týče roku 2019, pan předseda řekl, a kolegové o tom také hovořili, že je tady globální míra chybovosti 2,7% u výdeje, což je trošku více než v roce 2018 a trochu více než v roce 2017. V tomto kontextu eh, tady máme významnou míru chybovosti, zejména v těch vysoce rizikových rizikových výdajů 49 v roce 2018 bylo méně a proto vy tady máte záporný výrok, co se týče těch výdajů, jejich řádnosti, zejména se týká koheze, zemědělství a konkurenceschopnosti. Tedy, tato zpráva je globálně pozitivní, zpráva učení dvora, ale pane, pane komisaři, já si myslím, že určité oblasti by si zasloužily naší větší pozornosti. Často se týká, to týká problémů, které vůbec nejsou nový. Nové například pravidla vyplácení, tady má velice významné chyby, pak chybovost těch vysoce rizikových výdajích, pak tady máme tu míru absorpce, k tomu se vráním, je tady důležité zjednodušení administrativy. Pak tady ty cla, DPH, také problematické oblasti, tady prostě ještě, a také problém veřejných zakázek. Ehm, vrátíme se mu detailně v rámci slyšení, ehm, ale některé, musím říct, některé otázky tady špadly, které jsem chtěla říct, ale měl bych přesto otázku pan, pana předsedu účetního dvora. Když tady hovoříte o určitých nedostacích v oblasti kontrol ex post, kontrol komise, byl bych rád, kdybyste byl poněkud eh, explicitnější, jasně nám řekli, jaké metody by se měly zavést pro to, abychom snížili riziko chyb v oblasti vysoce rizikových výdajů, zejména v oblasti jsou konkurenceschopnosti a koheze. Rád bych také se dozvěděl jednu věc. Co se týče kritika účetního dvora práce auditních orgánů, zejména v oblasti zemědělství. Tady bych rád věděl, co tedy doporučuje Soudní dvůr pro to, aby se situace zlepšila. A ještě se obrátím na pana komisaře Hána. Rád bych se tady, pane komisaři, vrátil k té nízké absorpci strukturálních fondů a investic, evropských investic. Eh, to je také něco, to tady máme jako dlouhodobý problém. Některé země se snaží zlepšit svoji kapsační kapacitu a některé je dokonce letos, je, v roce 2019, snížily snížili, je to po 40%. Je to tedy velice málo. Eh, brzdí to ekonomický vývoj a já se ptám, co hle učinit komise, aby se to zlepšilo. Bude se komise zabývat tímto problémem v rámci příštího finančního rámce? A Eh, jak tedy to vypadá? Jak vy na to nahlížíte a jakým způsobem komise snaží, bude snažit tuto situaci nějak vyřešit, aby se to zlepšilo? Také bych rád věděl, jaký se zavedly nástroj, jakožto komise, pro to, abyste snížili finanční riziko, které vyplývá z půjček a rozpočtových záruk. Také bych rád věděl, co si myslí pan komisař o akcích, které by bylo třeba zavést pro to, aby více malých a středních podniků se mohlo podílet na programu Horizont 2020 jak si je snažíte, jak si snažíte pomáhat v tom celém administrativním procesu, který je důležitý. Poslední otázka. Zjišťujeme, že Málo orgánů v členských státech se zapojilo do projektu Arachné. Já bych chtěl vědět, proč se tento program nepoužívá v dostatečné míře a také se ptám, co si myslí komise o tom, proč tedy určitý počet členských států tento program nepoužívá. Děkuji vám mnohokrát. Herzlichen Děkuji mnohokrát, milý kolego Olivier Šastele. Tyto otázky byly eh, položeny jak panu předsedovi Klauzulinemu, tak panu komisaři. Takže, milý pane předsedo, chop se slova, prosím. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Nejprve k otázce paní Garcia Muñoz Eh, každý rok tady máme diskusy, kdy se říká, nemohli byste k určitým oblastem poskytnout detailnější informace. Eh, ještě jednou to zopakuji. Eh, my zkoumáme tu část administrativa již 20 let a v podstatě v minulých letech nikdy nedošlo k takové situaci, kdybychom se stanovenou chybovostí se jenom přiblížili Eh, mezi eh, neutrality. A proto si myslíme, že tady nemá smysl, abychom eh, to zkoumali detailněji. Nemůžeme prostě dělat všechno. Jsou určité úlohy, které musí být řešeny jinými mechanismy. Máme tady interní audity v institucích a samozřejmě existuje také možnost činit zkoumání například prostřednictvím výboru pro kontrolu rozpočtu podnítit něco jiného. My musíme naše zdroje zaměstnávat co možná nejefektivněji. A to vede nutně k tomu, že tady jsou určité oblasti, eh, během kterým, jak nám ukazuje skutečnost, eh, tam je méně negativních jevů a proto se tomu věnujeme méně než něčemu jinému. Eh, to samozřejmě neusnadňuje práci s pravodou, já to vím, ale bohužel nemohu určité věci změnit. Kromě toho, že pracujeme se statistickými metodami. Statistická metoda znamená, že když už máme dobrou kvalitu a potom se pohybujeme, pohybujeme ve oblasti s tolerancí plus minus 1%, tak ty výpovědi nejsou dostatečně přesné a to znamená, že tady nemůžeme dělat jasné výpovědi k jednotlivým sektorálním odvětvím. Co se týče otázky po metodě, která by se měla zlepšit, to ponechám Tony Murphymu, který to může lépe popsat jako zpravodaj. Co se týče tematiky agrární, mm, je to klasický případ, kde rozdíly eh, mezi eh, prostředky liší. Máme tady jasné zlepšení eh, v compliance, to znamená, že jsme dodrželi těch 70%. A když se podíváte na zprávy o výkonnosti, které zpracovává naše první komora a zpracovávala je v minulých letech k zemědělsko-politickým tématům a podíváte Odvoláte-li se na stanovisko, eh, které jsme učinili k výpovědím komise v rámci víceletého finančního rámce v oblasti zemědělství, eh, shledáte, že tady jsou eh, kritické výpovědi, co se týče efektivity určitých opatření a vidíme tady určitý rozpor kdy tady máme také škody vznikající na základě jiných opatření. Heslo eh, například ekologická politika a to nemá dostatečnou výpověď. Pak tady má problém výkonnosti, to není problém compliance, eh, to není tolik eh, tedy předmět naší zprávy. Mm, my se tady nezabýváme mm, výkonností v oblasti zemědělské politiky, a to e, samozřejmě se odráželo v řadě specifických zpráv. A teď požádám Tony Murphymu, Murphyho, aby vám řekl něco k druhé části. Ano, děkuji vám, pane předsedo. E, teď jsme si asi e, vypli navzájem, takže velice ráda teď dám slovo Tony Murphymu. Uh, Děkuji. Já bych eh, rychle zareagoval na otázku pana Šastela, která se týkala těch slabin eh, v ex post eh, kontrolách. My se na ten kontrolní systém díváme jako na celek. V podstatě komise je tím finálním aktérem, když připravuje zprávu o každoroční činnosti pro jednotlivá generální ředitelství. Já jsem již eh, zmínil ve své odpovědi na předchozí otázku, že eh, jednak tedy eh, máme ty jaksi, společné kontrolní orgány. Pracovali jsme také na práci certifikačních orgánů v oblasti zemědělství a v podstatě zabýváme se tím, kde se jak si můžeme spolehnout na práci těch kontrolních orgánů a zda tedy můžeme používat jejich vzorky. V té zprávě máme také náš pohled na to, jaká, jak si jsou tam ty jednotlivé oblasti podle toho, jak eh, rizikové eh, vidíme výdaje v příslušné oblasti. Pokud jde o DG Regio a DG Employment eh, a jejich úlohu při vyplácení prostředků, především v oblasti koheze, ta by jak si měla být více zohledněna a budeme zde mít tedy i zvláštní zprávu, která se bude zabývat tím, jak efektivně pracují ta zmíněná dvě generální ředitelství. Pokud jde o program Arachne, my samozřejmě kdekoliv je to možné podporujeme, aby byla využívána v kapitole 6 eh, té zemědělské části se hovoří o tom, že platební orgány by měly povzbuzovat eh, lidi, aby se účastnili programu Arachne a na základě tohoto povzbuzení ze strany komise tam již eh, nějaká aktivita je, že to tedy Eh, subjekty využívají více. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A eh, otázka kolegy Šastely se obracela také na pana komisaře Hána, takže já bych nyní poprosila o odpověď. Yeah, thank you. Um, I think in general... Děkuji. Myslím si, že obecně bychom mohli říci, já to dělám za stranu komise více než 10 let a domnívám se, že jsme dospěli ke daleko zralejší úrovni a domnívám se, že tady je možné adresovat specifické slabiny a situaci, kde objevujeme nedostatky. E, to znamená detailnější přístup a to se týká také hodnocení ex post. Nevidím to nějak specifické systémové slabiny, ale samozřejmě vždycky jsou určité nedostatky eh, v tom či onom členském státě či auditních orgánech. Takže domnívám se, že tady by měl být takový přístup, že bychom mohli eh, doplňovat další soubory, abychom identifikovali tyto slabiny. Eh, co se týče nízké úrovně čerpání, eh, tady mm, máme eh, pozitivní a méně pozitivní pohledy. Na té pozitivní stránce můžeme říct, že v současném VFR jsme poprvé zavedli to, že členské státy Eh, mohou vyvíjet specifické strategie v určitých oblastech, aby zabránili neužitečné investici, což bylo eh, případem v minulosti. Například v minulosti každý stát se díval na veškeré transportní prostředky tak, aby byly navzájem propojené tak abychom my se nedívali jenom na stavbu dálnic, které nebudou propojeny se státními silnicemi či vodními cestami. E, to je vše tedy zahrnuto v jedné strategii, e, což samozřejmě představovalo určité výzvy členským státům a trvalo to tak zhruba dva roky, než e, se tady zapracovali, protože Eh, taková předběžná podmínka pro to, aby tekly peníze, byla odblokována. Teď to tady bylo zpřístupněno. Na druhé straně ta pozitivní poznámka, eh, že se zabránilo zbytečným investicím, tak jak to bylo v minulosti. To je ta pozitivní stránka a tam méně, nebo dejme tomu neutrální, je, že na zahájení eh, tohoto nového přístupu jsme zavedli takzvaný Junckerův fond, který do určité míry byl mm, tak trochu kompetitivní v určitých oblastech tradičních projektů koheze. A byl tady určitý způsob cílu pro konkurenceschopnost. Někdy členské státy si uh, vybrali projekty z EFSI eh, a ne z koheze, ze soudržnosti. A samozřejmě už jsem se o tom zmínil, máme eh, tady nařízení, které nehledělo na rychlé čerpání fondu a některé členské státy, eh, které podlehaly rychlým změnám vlády, Mm, eh, eh, což nepřispívalo k větší stabilitě v čerpání fondů, které tedy nebyly dočerpávány. No, co se týče podpory malých středně velkých podniků, Domnívám se, to, co jsme zahájili, v tom bychom měli pokračovat a sice zavádění takzvaných lamsams, co se týče malých a středně velkých podniků, aby tedy dostávali finanční podporu, ale tady také to je otázka komplikovanosti systému ucházení se o čerpání prostředků. A Domnívám se, že to té se týká v určitém směru také pro oblast výzkumu. Co se týče Arachne, tak eh, účast je dobrovolná a proto, domnívám se, je třeba vyvinout společné úsilí komise a parlamentu, aby se zavedelo arachne nebo něco podobného do budoucna. A je třeba říct, že tady máme celou řadu jaksi odporu ze strany členských států proti tomu, čili vedeme jednání na úrovni expertů a zhledali jsme eh, takovou definici, že by nakonec se všechny členské státy měly účastnit takového rachne, protože to přispívá lépe eh, k odpovědnosti. Domnívám se, že argumenty jsou velice přesvědčivé, ale není to automaticky důvod k tomu, že by to byly, bylo nadšeně přijímáno ze strany členských států. Musíme na tom ještě popracovat. Děkuji mnohokrát. Ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Děkuji mnohokrát panu komisaři. Protože EKR a GUE nemají řečníka, tímto končí eh, seznam stínových zpravodajů a jako další Viola von Kamandel. Prosím, Violo, máš slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, děkuji panu předsedu Lénemu a také mnohokrát děkuji hlavnímu autorovi té výroční zprávy. A děkuji také panu komisaři Hánovi za jeho vysvětlení, které nám poskytl. A dovolte mi zmínit několik poznámek a také položit vám všem třem několik otázek. Zde se hodně hovořilo o té míře chybovosti a já jsem si eh, kladla otázku, zda nesnížit obecně tu míru chybovosti a jak si zda jsme již mož, nedosáhli té míry snižování míry chybovosti. V roce 2018 to bylo 2,6, teď je to 2,7. A hovořili jsme o tom, a Tony Murphy vysvětloval, jaká je situace v, ve fondu soudržnosti což je klíčové, kde jsme tedy měli 5,6, po korekcích jsme na 4,4% a ve srovnání s rokem 2017, kdy to byla 3%, tak si říkám, jaký je důvod toho nárůstu a jak to můžeme zlepšit. Za druhé, ten rozdíl mezi odhadem míry chybovosti ze strany Evropské komise a ze strany účetního dvora. Vidíme, že komise obecně stanoví tu míru chybovosti kolem 2%, zatímco účetní dvůr tam má 1,8 až 3,6 toto rozpětí. Částečně toto již bylo vysvětleno, nicméně se domnívám, že je třeba to zmínit. Za třetí, bylo již eh, eh, zmíněno, že je zde jaksi velké spoždění eh, při těch při tom vyplácení od roku 2011 se to navýšilo asi o 19,5 miliardy. Já nejsem velkou přítelkyní vyplácení nějakých eh, paušálních částek. Myslím si, že u takto velkých eh, peněz to skutečně ani nebude řešení. A nevím, zda se to podaří v tom nadcházejícím finančním období snížit. Dále, což již také zmínili někteří eh, kolegové, jde o problematiku míry absorpce, která v tomto roce, tedy 2019, byla ještě nižší než v těch předchozích letech a hovořilo se o tom, že pouze 40 evropských eh, prostředků, prostředků z evropských fondů, Eh, snad údajně bylo absorbováno a v některých členských státech snad to bylo pouze 30% nebo možná i méně, tak si myslím, že to je tedy opravdu číslo, nad kterým bychom se měli zamyslet a potřebujeme k tomu zaujmout nějaký všeobecný přístup, nějakou strategii k tomu, jak naložíme s touto vysoce nízkou absorpční schopností těch hlavních fondů Evropské unie. Dále také naprosto souhlasím eh, s tím, co pan zpravodaj říká ve své zprávě o Evropské investiční bance a pokud jde o mandát Evropského účetního dvora, pokud jde o eh, eh, kontrolu eh, řádného fungování EIB eh, e ze strany Evropského účetního dvora. Ta, je, ta úloha je pořád velice omezená a měli bychom se zamyslet nad tím, jak to změnit, jak tuto úlohu posílit a měli bychom o tom hovořit s radou i s komisí. Na závěr chci říci, že samozřejmě děkujeme dvoru za výroční zprávu. Já si myslím, že to je spolehlivý a nezávislý zdroj informací, proto a také eh, je velice důležité, že se zde vlastně eh, hovoří eh, na rovinu a tím se jaksi více daří postihnout ten meziroční vývoj v různých těch oblastech. A také souhlasím s tím, co pan Léne říkal, pokud je o alokace částek do fondů pro zemědělství. Tam máte pravdu, tam to nemá nic společného s mírou chybovosti či s výkonností. To je něco, co opravdu souvisí s tím designem zemědělské komunity v radě. A platilo to v, minu, v tomto vole, finančním období a v podstatě se zdá, že ta efektivita vyplácení ze zemědělských fondů není vysoká. Také jsme se více jak si zaměřili na výkonnost. Bude zde ta zvláštní zpráva o výkonu těch vynaložených prostředků. Také je zde problematika eh, například eh, eh, která se týká České republiky, možného zneužívání fondů, dále problémy se slovenskou platební agenturou a obecně je to tedy otázka korupce, kterou je třeba řešit. My samozřejmě podporujeme Evropský účetní dvůr a to, aby jeho práce byla ještě efektivnější, ale ta stávající eh, kondicionalita eh, v souvislosti eh, s vládou práva jak si ukazuje, že je zde ještě řada problémů. Ten backlog tam jaksi ty stále nevyplacené prostředky, tam už to jsou jaksi stovky eh, miliard, což je rovněž obrovský problém, který je ještě vyostřen covidovou krizí a já se chci zeptat komise, zda si uvědomuje rizika spojená s těmito spožděnými platbami a pokud ano, tak eh, zda má k dispozici nějaké návrhy, jak to řešit a také zda s touto situací byly seznámeny členské státy. Pokud jde o tu míru absorpce v covidové krizi, jakým způsobem bude ten eh, systém kontrol a auditů a vzorkování upraven, vzhledem tedy k tomu, že v současnosti ta absorpční míra bude ještě nižší v důsledku covidu. Děkuji. Děkuji vám srdečně, Viola. A dovolte, abych bezprostředně dala slovo předsedovi účetního dvora. Monika, Milá Moniko, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za otázky tématice, jak dále snížit chybovost a k, k té rozdílné e, míry chybovosti, tomu bych dal slovo Tomu Murphymu. Já bych pouze poznamenal, že v našem pracovním programu pro příští rok rozhodneme, ještě se o tom nerozhodla, ale rozhodně budeme o tom závažně diskutovat. Bude to e, zpráva, která by se věnovala střetu zájmu, zejména v oblasti zemědělství tak abychom tady mohli mít i další stanoviska účetního dvora. Co se týče absorpce, Mám pocit, že minulý rok, loni jsme rozhodli, máme tady zprávu účetního dvoru, bylo to v té v pátém senátu. Byl to právě zpráva o tom, proč, proč jaké jsou důvody té obtíží v čerpání prostředků. Ty důvody jsou relativně banální, je to na snadě. Ne, členské plány neplánují dostatečně, nebo nemají dost projektů, nemají dostatek plánovacích kapacit, vše, co Ehm, vše to v té zprávě máme, takže ta diagnoza už existuje, tu jsme učinili a, a nyní se s tím musí něco dělat, musí se to řešit, co je samozřejmě, samozřejmě velice důležité právě i s ohledem na to, že rozpočtové prostředky budou vyšší. Co se týče chybavosti a rozdílných měr chybavosti, tady bych poprosil Tonyho Murphyho, aby se k tomu krátce vyjádřil. Lieber Tony Murphy, Sie haben das... Milý Tony, máte slovo. Ich hoffe, man hat mich gehört. Doufám, že jste mě slyšel. Tony, máte slovo. Je to teď v pořádku? Halo? Slyšíte mě? Ano, já bych tedy zodpověděl ty konkrétní otázky paní von Kramon, které se týkají koheze. V roce 2017 tam byla 3%, je proto velice jasný důvod, protože to byl úplně první eh, rok eh, toho eh, systému každoročních eh, kontrol účtů u koheze. A v podstatě tam eh, bylo velice málo v tom prvním roce těch požadovaných výdajů. Je to asi 8 miliard eur, což je opravdu velice málo, protože v současnosti jsme někde kolem třeba 25 bilionů, takže 8 miliard, jedná se o miliardy. A Byly to v podstatě výdaje typu ESF eh, a eh, Fondu pro eh, rozvoj venkova. Pokud jde o ty měnící se míry chybovosti, samozřejmě, že v tom hraje úlohu ten vzorek. Ten vzorek je náhodně vytvořen, sestaven a různé členské státy, jak si tvoří ty vzorky jak si různě a to má potom i dopady na ty finální míry chybovosti. Ty systémy v některých členských státech jsou silnější než v jiných je poměrně obtížné říci, jak můžeme snížit eh, míru chybovosti. My samozřejmě víme, že máme problémy, pokud jde o kohezi, problémy s některými těmi kontrolními orgány a pokud se nám podaří omezit ta rizika tam, tak to bude mít jistě určité dopady i na snižování chybovosti jak eh, bylo řečeno i u těch přírodních zdrojů na základě těch transakcí, které jsme eh, kontrolovali tak eh, tam eh, je třeba přihlížet i k dalším faktorům, ne pouze k míře chybovosti. A v podstatě tam asi 30 těch výdajů jsou eh, výdaje na rozvoj venkova, což je velice podobné kohezi. A tam také u toho rozvoje venkova je ta míra chybovosti podobná jako u koheze. A zase jsou to výdaje nebo typ výdajů, který má jaksi velký vliv na tu celkovou míru chybovosti. Pokud jde o zjednodušování, určitě například eh, proces výšila chybovost u konkurence z 2 na 4 Je to například proto, že ta zjednodušovací opatření v podstatě nebyla tak efektivní, jak jsme předpokládali, takže jsme tam našli více chyb, než jsme předpokládali. A také tam samozřejmě opět byly dopady těch vzorků, které obsahovaly méně eh, těch transakcí, eh, které jaksi jsou ve vysoké hodnotě, ale jsou nízkorizikové. Zatímco v roce 2019 jsme tam měli více, výsledku, více výdajů jaksi na výzkum a ty byly rizikovější a proto se ta míra chybovosti zvýšila. Tam je, darf ich nochmal Tam je. Mohla by, teď bych ráda dala slovo ještě panu komisaři. Ano, děkuji vám. Několik eh, komentářů. I kdyby všichni z nás kritizovali nízké čerpání eh, z VFR, není to nějaký nový um, vzorek. K tomu dochází pořád, když se podíváte do minulosti zpět na různé VFR, eh, tak to tak je také. Je to proto, že eh, na začátku období je všechno spožďováno mm, co se týče sektorální legislativy a tak dále. To znamená, jak už tady zaznělo, když se podíváte na platby nebo křivku, platby není to ani křivka, je to spíše přímka, eh, možná eh, k lehkému navýšení po určitý, určitém počtu let, eh, když po to, protože nejdřív vlastně staré období se snižuje a potom se zvyšuje, když začne nové období. Ale prostě úroveň pladeb je více méně v přímce, co se týče pladeb. Není to žádná výmluva, je to spíše vysvětlení. Hovořilo se tady o paušálních částkách. To by neměl být prostředek k zabránění dalších slabin. Bylo to míněno tak, jak můžeme přitáhnout více malé a středně velké podniky k účasti na čerpání evropských fondů a evropských projektů, protože to je skutečně tak, že malé podniky si nemohou dovolit zaměstnávat experty na čerpání z evropských fondů. A proto tady dochází k určité neférové soutěži, chcete-li. Uh, Eh, a dosáhli bychom daleko více malých a středně velkých podniků, kdyby podmínky pro účast na evropských projektech byla zjednodušena, ale to je konstantní diskuse. Možná, eh, že to by stačilo k tomu říci. Myslím si, že zajímavá diskuse byla také, proč kolegové, kteří se zaobírají sektorálními záležitostmi, Eh, se tím zaobírají, ale to je víceméně vše, jak to mohu v současné době okomentovat. Děkuji vám srdečně, milí pane komisaři, a Eh, dovolte, abych poděkovala také předsedovi Lénemu a eh, panu Murphymu za velice precizní odpovědi, které nám dali. A teď eh, přejdeme k postupu Catch the Eye a dám čtyřem řečníkům každému dvě minuty a moc vás prosím, abyste ty dvě minuty dodrželi, protože jinak nebudeme moci dodržet čas. Takže a to je vždycky trochu obtížné pro schůze tohoto typu, ale my očekáváme ještě další hosty v našem výboru. Nejprve dám slovo Tomáši Zdechovskému na dvě minuty. Thank you, Madam Chair. I hope that you hear... Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že mě slyšíte, že mě vidíte. Jsem tady a mám jenom několik stručných otázek. Za prvé eh, mám otázku na účetní dvůr. Tato zpráva neposkytuje specifické hodnocení v chybovosti všech výdajových oblastí. Určité politické oblasti jsou pouze pokryty na rotačním základě. My bychom potřebovali eh, mít nějaké srovnání eh, během let, abychom byli schopni objevovat různé příležitosti a také vidět vývoj chybovosti. A proto trváme na každoročních eh, míra chybovosti ve všech kapitolách. A samozřejmě si uvědomujeme, Eh, také nedostatek personálu na účetním dvoru, který je tedy limitován ve své práci. Ale co se týče chybovosti v oblasti výdajů, to by mělo být poskytováno každým rokem. Druhá otázka směřuje na komisi. Eh, míra chybovosti obecně hodnocena lehce se zvýšila ve srovnání s dvěma minulými lety. Teď můžeme konstatovat, že eh, to, toto zlepšení se obrátilo. A to není zrovna dobrý signál. Co s tím hodláte dělat? Jaké budou vaše další kroky směrem ke členským státům? Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát Tomášovi. A jako další Slávojta A D. Paní Voltas? Zdá se, že není připomená. Ale přála si vystoupil, takže další. Ona žádala o slovo, takže nyní bude mít slovo Pierre Čarnesky z Renew. Voilà. <clears throat> Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také panu předsedovi účetního dvora a také panu komisaři na elementy, které jste vnesli do dnešní debaty. Já budu hovořit o konkrétním případě u nás eh, z Polska, kde jsem, a tam dostali městské divadlo eh, Evropské ponvy proto, aby mohli zrenovovat svou budovu. A pak hm, také toto divadlo eh, zorganizovalo filmový v LGBT a také zorganizovali hm, vlastně určité senzibilizační kampaně. Je to tedy veřejné místo a najednou se stalo, že veřejný orgán prostě řekl, že nedostanou oni evropské finance, což je jasná diskriminace diskriminace a oni nepřidělili ty podmínky pouze z důvodu té sexuální orientace eh, těch lidí, kteří si o ty peníze žádali. To je tedy podle mě jednoznačná diskriminace v oblasti používání evropských prostředků. Já se ptám, jak se staví účetní dvůr k takovýmto problémům. Máte nějaké kontroly takovýchto případů? Hovoříte často eh, o, o, o kontrolách ex post a já se vás ptám, eh, dáváte to do míry chybovosti? Je to podle vás chyba? Je to podle vás možný podvod, o kterým jste hovořili? Eh, a pane předsedo účetního dvora, já bych rád položil otázku, kterou jsem vám dal i minulý rok s kolegy. My chceme zvláštní zprávu v roce 2001 o tomto tématu, o kterém jsem hovořil, zatím jsme neodřeli od vás odpověď, proto vám tedy tuto otázku pokladu znovu, zda tedy budete eh, dělat takovou zprávu k tomuto tématu, jak jsem ho právě popsal. Děkuji předsedkyně. Děkuji, děkuji také za dodržení času. Je tady eh, paní Eslara opět připojena? Podařilo se jí se nám připojit? Ano, prosím. Děkuji, Moniko. Doufám, že to funguje. Já mám otázku především na účetní důr a hned se do toho pustím, abych nestrácela čas. Já jsem v těch prohlášeních, a pan Lene to myslím také zmínil, četla, že dvůr říká, že eh, zrevidovali eh, ty příjmy pomocí toho, že vlastně se tam rozlišovaly ty vysoce rizikové a nízkorizikové výdaje. A já si chci zeptat, do jaké míry se toto dělá ve všech oblastech. Do jaké míry účetní dvůr provádí ty kontroly na základě e, z rizika a do jaké míry je to stále náhodné. Pro nás by bylo dobré, aby se dvůr zaměřil především především na ty vysoce rizikové oblasti? To je první otázka. A druhá otázka se týká reformy společné zemědělské politiky, SZP. Samozřejmě probíhají trialogy, respektive ještě začnou trialogy teprve a bude se diskutovat o tom, co je to ta performance, ta výkonnost nebo ten výkon. Ale eh, je zde tedy také určitá obava, pokud jde o peníze na rozvoj venkova, a já bych se chtěla zeptat, eh, co by chtěl účetní dvůr, aby v té reformě bylo zachováno, jak si z toho pohledu eh, té kontroly, těch auditů. Slyšeli jsme, četli jsme v novinách, že dochází k různým eh, věcem v různých členských státech. Některé ty věci nejsou podvody, ale jsou zde i určité šedé oblasti a chci se zeptat, pokud tedy reformujeme SZP, na co bychom měli dávat pozor z toho finančního auditního hlediska. A pokud jde o COVID, tak se chci zeptat, jak nyní soud, soud, jaký dvůr provádí to eh, monitorování a na co bychom měli dávat pozor, pokud bude covidová krize ještě pokračovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, milá Láro. A teď má eh, slovo Michel Rivazi. Micheli, slyšíš nás? Michel, est-ce que tu nous entends? Michel, slyšíte nás? Mrs. Rivers, is not connected. It's not connected. Um, sollte sich Michelle noch... Tedy, pokud se Michelle opět připojí, tak na závěr ji ještě dáme krátce prostor. Nyní, milý Klause Lene, milý pane předsedo, já tě prosím nyní o tvá závěrečná slova. Děkuji mnohokrát, Moniko, paní předsedkyně. Já začnu eh, možná panem Zdechovským. Ještě jednou bych rád vysvětlil. V tom všeobecné části naší výroční zprávy tam něco naleznete. Metoda, kterou používáme, a znova to opakuji, je statistická metoda. My tedy neprověřujeme eh, každou platební operaci, která, ke které došlo, to je naprosto nemožné, to jsou miliony plateb platebních operacích. My si asi tisíc platebních operací vybereme a díváme se na ně. Je to trošku jako anketa eh, veřejného mínění o politice. Tady se taky vyberete náhodně tisíc občanů v nějakém členském státě a zeptáte se jich na ní, eh, koho by volili. Takže a pak pomocí statistických metod potom můžete až do oblasti plus eh, minus minus 1% vypočítat, zjistit, jak vlastně ta země bude volit při volbách příští týden. A my v podstatě postupujeme stejně. Díváme se na tisíc konkrétních případů a pak zjišťujeme, aha, tam je jistá míra chybovosti a podle statisticky matematických metod se vlastně ta míra chybovosti vypočte tedy pro celý celek. Je to určitá pravděpodobnost, tedy je to tedy rozdělení podle matematických metod a my říkáme, co je pod tím, to, je v rámci plus jedna plus jedno či minus jedno procento a tady je prostě eh, velká, vysoce veliká pravděpodobnost, že ta skutečná chybovost je skutečně taková. To znamená, že pokud v jednom roce máme 2,6% a v druhém 2,7%, tak na papíře je to sice nárůst, ale je to statisticky naprosto nerelevantní. Není to vůbec žádný významný rozdíl, to si musíme takto uvědomit a pochopit. Tato statistická metoda v závěru vede také k tomu, že v určitých eh, sektorech eh, našeho rozpočtu tam nemáme tisíc vzorků, ale možná 100 nebo 60 konkrétních transakcí, které prověřujeme. A potom tedy prakticky už vůbec není možné dospět k nějakému spolehlivému přesnému výsledku. To nejde. Stejně jako kdybyste dělal eh, anketu veřejného výmění a zeptali se pouze 60 občanů náhodně, koho budou volit tak to prostě nebude žádný výsledek, který by vám ukazoval politické preference v celé zemi. Ten výsledek prostě bezprostředně souvisí s velikostí vzorku. A to také velice dobře vysvětlujeme v té úvodní všeobecné části. Takže co se týče spolehlivosti a přesnosti veškerých eh, výsledků eh, a jejich předělení jednotlivým kapitolám, z toho tam jsou prostě velké problémy, protože ta statistická metoda, kterou my tady vypoužíváme, eh, znamená, že kdybyste chtěli mít eh, dvakrát větší přesnost, tak musíte eh, prověřit čtyřikrát více transakcí. Tak toto funguje pak eh, budete eh, moci vědět, v jaké oblasti se tedy bychom se museli pohybovat, kolik zdrojů bychom potřebovali, kdybychom chtěli navýšit naši přesnost určení míry chybovosti. To je třeba si uvědomit. Vy tady požadujete něco, co de facto není možné. A proto máme, proto jsme zvolili ten rotační postup a vždycky si prostě vybereme nějakou oblast či oblasti, kde si myslíme, že jsou velké problémy. Ty vysoce rizikové oblasti, ty prostě hodnotí řekněme, z kontextu naší dlouhodobé zkušenosti. Tam, kde prostě celá léta jsme měli velkou chybovost. Tak to se zaměřujeme. Komise nepostupuje jinak. Ta si také vybírá, tedy koho bude analyzovat, ale asi jsou tam rozdíly toho, koho pokládají za vysoce rizikového a ne. Ale jinak tam rozdíly nejsou v tom postupu což také odpoví na eh, první otázku, kterou položila vlastně paní Volters. Co se týče eh, poznámky pana Kádeskinda, já si vzpomínám na ten dopis, my jsme ale na něj odpověděli, nebyla to žádná finální odpověď, protože u nás rozhodujeme interně jakožto kolegium o našem pracovním programu, je to komplikovaný postup, jsou tam podněty z parlamentu, z dalších institucí, my to takto schromážíme, podíváme se na to, pak máme podněty od nás, z účetního dvora, také na základě právě poznatků, které získáváme při auditech. A my si takhle vyvineme naše e, auditní úkoly a pak si řekneme, zda jsme schopni to vůbec auditovat, zda má smysl to auditovat a z té celé řady návrhů pomocí komplikovaného hlasovacího postupu zde v uči- na účetním dvoře nám zejde něco, z čeho potom se stavíme pracovní program, o tom se ještě hovoří v senátech a pak v celém kolegiu. Takže my prostě jsme ještě nedospěli do stádia, že bychom mohli o té vaší otázce s konečnou platností rozhodnout. Prostě musíte sledovat pracovní program a jednoho dne to uvidíte, zda to tam je či ne. Ale chci tady poznamenat, že jsme nezávislí. Nezávisle rozhodujeme, všech 27 kolegů společně nezávisle rozhoduje o tom, co si na pracovní program dáme a co ne. Dále otázka reformy SZP. Já už jsem to říkal před chvílí. Máme řadu zpráv z minulých let, e, to jsou ty zprávy o výkonnosti z prvního senátu. Já bych to tady velice zjednodušil. Řeknu to jasně. My jako účetní dvůr nejsme přesvědčeni o tom, že používání prostředků v oblasti zemědělské politiky skutečně vedl k těm výsledkům, které jsou dány cíly zakotvenými ve smlouvách. Není to tak. Zjišťujeme, že tam jsou masivní problémy, co se týče zachování zemědělských struktur. Řeknu to zcela brutálně. V mnoha členských státech CU zemědělství umírá, ty malé farmy, agrární průmyslové komplexy stále narůstají, což samozřejmě vede k tomu, že i narůstají problémy s ekologií a ochranou životního prostředí. Tak to jsem to schrnula, je to výsledek řada auditů z, minulý, řady auditů z minulých let. A nyní v rámci nového VFR by se měla využít možnost a nějak to změnit. My jsme to také vyjádřili prostřednictvím stanoviska k SZP. Tam jsme to jasně formulovali a toto stanovisko eh, se také probíralo při jednání o víceletém finančním rámci. Do jaké míry to bude zohledněno, to můžeme zhodnotit, až ta jednání o novém BFR budou u konce. A dobře víme, že tady jsou velké rozdíly v postojích a rady a parlamentu, takže uvidíme, co z toho nakonec vzejde. COVID. Já už jsem také hovořila o tom před chvíli, že jsme přijali konkrétní opatření. Ještě letos bychom to měli dokončit, kde bude, prošetříme roli institucí a samozřejmě příští rok v našem pracovním programu budeme mít řadu zpráv o výkonnosti, které se budou týkat tématu covidu a veškerých těch problémů, které z toho vyplývají. Co se týče naší schopnosti pracovat, jsme schopni pracovat pomocí teleworkingu, Každý, kdo tady dělá audit u nás na účetní dvoře, může televerkovat, takže máme dostatečné technické předpoklady. Problém máme ovšem s tím, že můžeme dělat mise pouze ve velice omezeném rámci bohužel přímo na místě nemůžeme v podstatě provádět ty konkrétní ověření, protože v podstatě nemůžeme cestovat s ohledem na COVID. Takže to je pro nás problém. A někdy to vede tedy k tomu, že máme přístup pouze k těm údajům, které jsou nám poskytnuty digitálním způsobem. To stěžuje řadu auditů, ale v praxi to vedlo k tomu, že některé audity, které jsme plánovat letos, eh, jsme vlastně změnili na review z přeskupy, takže jsme museli umezit náš pracovní program, zejména co se týče času časové posloupnosti. Nedodržujeme časový harmonogram, jak jsme si ho naplánovali všude. Něco prostě bude trvat déle, ale mohu vám slíbit, že účetní dvůr pracuje, je schopný pracovat i v tomto kontextu navzdory všem eh, obtížím, mm, kterým momentálně stále ještě čelíme. Děkuji. Milý pane předsedo, mm, milý Klauzi, zřídka kdy jsem slyšela tak přesné odpovědi v tak stručných větách, které popisují zemědělskou politiku. Srdečně děkuji. Výbor pro rozpočtovou kontrolu podporuje Evropský účetní dvor, aby se v této oblasti dosáhlo zlepšení. Mm, ještě nás čeká čekají jednání, eh, protože provádíme kontroly, ale některé členské státy se tomu brání. No uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti. Tony Murphy požádal o slovo. Mr. Murphy, you have the floor. Pane Murphy, máte slovo. Můžete prosím zmáčknout speak button. Ano, padla zde řada otázek, které se týkaly míry rizika, vysokého či nízkého rizika. My to eh, rozlišujeme i v rámci vzorků mezi těmi vysokými a eh, nevysok, eh, nízkými riziky. V podstatě asi 80 té populace těch transakcí ve vzorku se týká těch vysoce rizikových. Myslím si, že je jak byste se ptala na ten risk-based approach, ale v podstatě tam jaksi eh, my nemůžeme provádět eh, za účelem této zprávy eh, pouze hodnocení na základě rizik. Komise toto provádí ta, jak si provádí hodnocení na základě rizika, ta míra jejího eh, její chybovosti je tam eh, vlastně ta nejnižší možná. To je tedy jeden další eh, z důvodů, proč se ty dva odhady tak liší. A pokud jde o ty mise, to je určitě problém v současnosti. Musíme se na to podívat Většina těch misí, které byly naplánovány, eh, byly provedeny do, ještě před březnem, než nastaly lockdowny. V tomto roce samozřejmě se musíme zabývat odlišnými scénáři a určitě tam prostě budeme muset omezit nějak ten rozsah těch kontrol, protože je nemůžeme provádět v plném rozsahu. Uvidíme prostě, jaký bude další vývoj. Děkuji. Děkuji srdečně. Pane komisaři, Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že takřka všechno už bylo řečeno to, co řekl Tomáš Zdechovský, eh, zda tady existuje nějaký zvyšující se trend, ne, není. Již tady zaznělo, že v současné době je to spíše taková přímka, rovná čára. Eh, s, s, eh, protože bod 2,7 už je považován za zvyšující se trend, to je otázka, já se domnívám, že ne. Eh, a mm, musíme se dívat na vydávané peníze. Když to srovnáte, jaké peníze byly čerpány za rok, tak eh, skutečně je tady vidět určité propojení mezi výdaji s nižším a s vyšším rizikem. Když se na to podíváme, tak tady jsou určité lehké, malé rozdíly, ale eh, je to prostě v určitém rámci Obecně eh, si myslím, že mohu konstatovat, eh, pakliže mi paní předsedkyně dovolí závěrečné poznámky, 2019 byl takzvaný normální rok, eh, mm, alespoň za toto období parlamentní, protože teď čelíme covidové krizi a vše, co s tím souvisí a to bude představovat samozřejmě výzvu různým auditním systémům, eh, protože E, tady máme určité provize a ustanovení týkající se soudržnosti a v daných letech máme vlastně různé regule platící pro stejné odvětví a to jistě bude velká výzva pro naše kamacity, jak pro účetní dvůr, tak pro komisi, tak pro parlament. Skutečně teď žijeme v obtížné době, a rád bych potrhl to, co tady už zaznělo, jak je eh, důležité eh, zvládnout toto období, ale nepolevit v našem úsilím. Eh, to bude stát před námi v nejbližších měsících a do toho se musíme pustit. Děkuji vám mnohokrát a těším se na řadu zajímavých diskusích v příštích týdnech. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Pakliže Klaus Heiner Lehne chce um, říci ještě pár závěrečných slov, tak mu dám slovo a tím pádem uzavřeme uh, rozpravu o výroční zprávě účetního dvora v tomto roce. já jsem pochopil, že pan Liene ještě chce hovořit. No, e, vlastně jsme s tím tak počítali, že pohovoří teď pan předseda. Dobře, tak hned na to navážu, to je v pořádku. Chtěl jsem poděkovat za to, že jsme se účastnili dnešní schůze. Rád bych zdůraznil, že samozřejmě účetní dvůr bude neomezeně k dispozici vašemu výboru a samozřejmě všichni zpravodajové dostanou od nás podporu a také mm, jsme naprosto otevřeni vašim podnětům, co se týče naší budoucí činnosti a vždycky jsme velice vděční za tyto podněty. Pro nás je nejdůležitější spolupráce s tím nejdůležitějším účastníkem a to je Evropský parlament. A v tomto smyslu dovolte, abych ještě jednou poděkoval, popřál všem vše nejlepší a hned dávám, vracím slovo zpět. milý Joachime Kusy. Pane Kusy, máte slovo, prosím stiskněte příslušné tlačítko. Pane Kůsi, máte slovo. Stiskněte prosím tlačítko. Ano, já se omlouvám. Děkuji mnohokrát Teď jsme dvě hodiny velice intenzivně, velice dobře a velice poučně diskutovali. Já už jsem dlouho se tak dlouho nepoučil jako na dnešní schůzi. Děkuji mnohokrát také za celou řadu otázek mých stínových zpravodajů. I to je velice ku pomoci. A ještě jednou velice srdečně děkuji také předsedovi Evropského účetního dvara panu Lénemu a panu Tony Murphymu i vám. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám byl k dispozici pro odpovědi, i když eh, eh, mnohé z toho, jak jsme se vás stali, vlastně eh, ne, nesouvisí přímo s vydáváním peněz daňových poplatníků. A jsme velice rádi, že to vše můžeme zapracovat do naší zprávy. Především jste se hodně naučil o e, poměrech mezi souladem a výkonností, mezi compliance a performance. E, domnívám se, že toto téma musíme ještě lépe detailněji zpracovat a je dobré abychom právě výkonnosti eh, poměřovali velký význam a abychom se nesoustředili pouze na tu stranu souladu s předpisy, eh, protože to příliš nevypovídá o tom, zda peníze byly opravdu efektivně využity. Eh, proto děkuji srdečně všem účastníkům za toto zdařilou schůzi a tím vracím hned slovo zpět. Děkuji mnohokrát, děkuji také našim zpravodajům, děkuji mnohokrát za disciplínu našich stínových zpravodajů a všech poslanců. Milý pane předsedo Lene, milý Tony Murphy, Velice srdečný dík za vynikající spolupráci s naším výborem a účetním dvorem. My máme velkou důvěru v účetní dvůr a uvědomujeme si, jak eh, vysokou kvalitu má jeho práce a děkujeme mnohokrát za opravdu intenzivní a vynikající spolupráci, kterou samozřejmě ve smyslu nové výroční práce ve zprávě i za těchto obtížných okolností eh, budeme i nadále rozvíjet. Děkuji také mnohokrát panu komisaři, který nám předal první analýzy a dovolte, abych teď přešla k dalšímu bodu naší agendy a to je bod 4 a to se týká udělení absolutoria eh, výboru regionu a velice srdečně mezi námi vítám kolegyni Sophie Invelt, která působí jako mediátorka a velice srdečně mezi námi vítám Roberta Mekoje, který formuloval přání, aby mohl se vyjádřit v Evropském parlamentu. A myslím, že kolegyně a kolegové mm, ví, o co jde a než začneme, dovolte, abych poděkovala panu Konovi, který byl odpovědný za udělování absolutoria pro rok roce 2017 a zahájil iniciativu mediat akčního procesu, aby se nalezlo řešení v souladu s eh, postojem Evropského parlamentu vyjádřeného minulých usnesení. Eh, my jsme žádali o uznání toho, že bývalý interní auditor eh, pracoval jako oznamovatel v zájmu ochrany evropských eh, počet a, evropské, a, a, a výbor regionu se omluvil za pojednávání tohoto případu. Naše kolegyně Sofie Intveld působila jako mediátorka od roku 2017 do 2019 a 20. prosince náš výbor předložil návrh bývalému internímu auditorovi eh, pro soudní vyřešení, které by bylo založeno na lepší transparentnosti než eh, dohodu, ke které došlo předtím. A proto jsme se zde sešli, abychom učinili závěr z vyjednávání a proto dovolte, abych teď dala slovo Tomáši Zdechovskému, našemu zpravodaji. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji všem kolegům a chtěl bych nejprve přivítat pana Mekkoje a poděkovat mu za to, že přijal pozvání do našeho výboru. Já když se podívám na tento případ, tak mi připomíná americký eh, film Groundhog Day a také jeden další film, kde se vlastně ten hlavní hrdina dostane do jakési časové smyčky, je v ní uvězněn a v podstatě musí stále prožívat ty též věci. Já bych eh, chtěl eh, toto, já jsem chtěl toto téma uzavřít, protože bych eh, takovéto věci chtěl skutečně již ukončit. Již se to tahne 20 let, tento případ, a chtěl bych říci, že cílem tohoto jednání není eh, pokročit ku předu v tomto případu, ale uzavřít ho. Proto jsem velice rád, že se toto jednání nyní koná, velice, byl, byl bych velice rád, aby se konalo v duchu smířlivosti. Co se vám, eh, to, co se vám stalo, pane Mekoji, to by měly uznat všechny strany. Já si vás velice vážím za to, co jste riskoval. Eh, díky eh, svému pocitu, že je třeba plnit své povinnosti. Evropský parlament vás v minulosti podpořil tím, že přijal řadu usnesení a Evropský soudní dvůr rozhodl také ve váš prospěch. Whistlebloweri, oznamovatelé v dobré víře, tedy lidé jako jste vy, jsou naprosto klíčové pro vyšetřování, jehož cílem je odhalování korupce a také odhalování nadměrných výdajů. Váš případ ukazuje, že oznamovatelé, vysablouveři potřebují větší ochranu a my jsme se tím zabývali v nedávném období. Byť eh, samozřejmě eh, platí to i nyní, byť eh, došlo ke značnému pokroku. Otázka šikany a ochrany whistleblowerů je velice eh, aktuální, protože před několika týdny například eh, jsme odmítli udělit absol lutorium eh, Evropskému hospodářskému sociálnímu výboru, protože tam také byly nějaké nesrovnalosti v tomto ohledu. Já bych vám chtěla mnohokrát poděkovat za to, že zde dnes jste a předpokládám, že vaše prohlášení respektive, že prohlášení eh, výboru eh, podpoří eh, kroky pana McCoye. Já jsem s ním v úzkém kontaktu a byl bych velice rád, kdyby se zde mohli zmínit dva body, které jsou podle mého názoru naprosto klíčové pro to, aby bylo nalezeno řešení toho probíhajícího mediačního řízení. Byl bych velice rád, pokud eh, byste mohl potvrdit, že výbor regionů si uvědomuje právo svých inter, práva a povinnosti svých interních auditorů a že kroky pana McCoye v tomto ohledu neměly za cíl poškodit výbor regionů, ale naopak jednat v nejlepším zájmu všech evropských institucí všech eh, evropských občanů, když se rozhodl, že oznámí svá zjištění Evropskému parlamentu. Chtěl bych znovu zdůraznit, že toto dnešní jednání by nám mělo umožnit udělat za tímto případem tlustou čáru a přispět eh, k dokončení toho mediačního řízení. Myslím si, že nyní tedy eh, je vhodná doba na to, abychom dali slovo paní Sofii Intveld, která má na starosti celý ten mediační proces. Prosím. Miss Intveld, we cannot see you connected if you are connected under a... Zdá se, že paní Intveld eh, není připojená. Pokud jste připojená pod jiným jménem, tak se prosím přihlašte. Ich darf nur noch mal ganz herz... Já ještě jednou srdečně svídám pana Roberta Mekoje. Já doufám, že je tedy nyní s námi, že se k nám může připojit, aby mohl vystoupit. Vielleicht kann Sophie auch... Možná by Sophie mohla stisknout tlačítko Speak. Yes, I hope it works now. Doufám, že to teď funguje. Slyšíte mě? Ano. Výborně. Dobře, děkuji vám mnohokrát, děkuji za příležitost, abych vám podala zprávu o tom, co jsem do této doby podnikla. Stručně bych ráda připomněla výboru pro rozpočtovou kontrolu o celém prostředí eh, mediačního procesu, o který jsem byla požádána. Eh, týka, eh, tenkrát mě pověřila paní Gresle, která byla předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu kontrolu, abych byla tedy mediátorkou a e, snažila jsem se, abych zahájila mediační proces, ale v srpnu 26. jsem musela, jsem podávala zprávu panu Zdechovskému a paní Holmajerové a řekla jsem jim, že v tom okamžiku vůbec neexistovala možnost pro mediaci a ráda bych vysvětlila, proč a jakým způsobem hledím na cestu dopředu. Ráda bych vám připomněla, že prvky tohoto procesu, kterým se hm, kont zaobíral, z eh, jejich těch pět za prvé, tady se žádalo eh, o usmíření v zájmu obou zemí. Za druhé, plně, eh, plné uznání eh, statutu oznamovatele, oznamovatele. Za třetí, že tento proces musí být veřejný a nikoliv za zavřenými dveřmi. A za páté, že musí dojít k finančnímu narovnání. A e, to, co jsem teď přečetla, už naznačuje, že tady je rozdíl mezi mediací a vyjednáváním. A domnívám se, že to je právě ta příčina potíží, e, protože, co pokud vím, tak výbor regionu nechtěli mediaci a chtěli bezprostředně přejít k při vyjednávání o finančním narovnání. Došlo k určité unilaterální iniciativě a nabídce ale domníváme, domnívám se, že všechno, co je unilaterálně, nemůže platit jako smírčí dohoda. A není možné prostě to tady s ním jednat jako take it or leave it, ber nebo neber a pan Mekoj a předseda výboru regionu měli sedět spolu u stolu a to je proces, který jsem se snažila e, e, zahájit. Neměli tam být žádní právníci u toho, žádný personál, e, kteří by vyjednávali. Ne, Mělo dojít ke znovu usmíření a já si myslím, že tento prvek je stále postrádán a to je věc, kterou musíme překonat, abychom skutečně mm, eh, učinili průlom v té situaci. Domnívám se, že pan McCoy má právo na e, uzavření toho, když tady děláme, prostě vytváříme legislativu o oznamovatelích v parlamentu, no tak já si myslím, že on je e, přímo důkazem, příkladem toho, co to znamená být oznamovatele. Není to jenom jeden okamžik, e, kdy oznamovatel něco oznámí, ale má to své důsledky trvající mnoho, mnoho let, v tomto konkrétním případě 20 let. E, já říkám, že nastal, e, nastal čas, čas po výboru regionu po 20 letech, aby se uzavřela ta kniha a to znamená sednout si ke stolu s panem Mekojem a s předsedou výboru regionu a e, prostě snažit se o toto smírčí narovnání. A e, ráda bych na závěr připomněla nám samotným, že Evropský parlament nese odpovědnost. My jsme rozpočtový orgán, eh, eh, schválili jsme legislativu o oznamovatelích a také jsme schválili legislativu o odpovědnosti a transparentnosti nakládání s penězi daňových poplatníků. A musíme také, eh, jako těžko vysvětlíme daňovému poplatníkovi, že poté, co jsme 20 let tady prostě vytvářeli legislativu, legislativu jednu po druhé, takže by tento případ se mi konečně mohl uzavřít. E, a znovu zdůrazňuji, je tady rozdíl mezi mediací a vyjednáváním. nehovoříme tady o vyjednávání dvou lidí na stejné úrovni či dvou elementů. My tady hovoříme o instituci Evropské unie, která nekonala správně a o osobě, která utrpěla újmu. To znamená, tady nemůže být vyjednávání na stejné úrovni. Jediná cesta vpřed je eh, eh, přátelské usmíření v rámci Eh, mediace a já bych velice apelovala na to, aby Evropský parlament eh, eh, apeloval na předsedu výboru regionu, aby konečně přijal pozvání usednutí k jednomu stolu s panem Mekojem bez jakéhokoliv personálu, bez jakýchkoliv právníků a pak se domnívám, že by to mohl být jednoduchý postup. Děkuji mnohokrát. Milá Sofie, Dovol, abych ti velice srdečně poděkovala i ve jménu našeho výboru za tvou vynikající práci a za upřímný, čestný pokus tady eh, dospět k, smír, k usmíření. A dovolte, abych mezi námi ještě jednou srdečně přivítala pana Mekoje a dala mu slovo. Doufám, že technika zafunguje a že je k nám připojen. Good morning. Dobré dopoledne. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dříve než začnu, tak jsem byl požádán o stručnou prezentaci. Eh, prožil jsem, eh, eh, je obtížné to těch 20 let shrnout v deseti minutách, ale pokusím se o to. Hovořím opět před výborem pro rozpočtovou kontrolu, ale minule jsem s vámi hovořil 23. března 2003, kdy jsem ohlásil ten přestupek nebo ty přestupky. Za druhé, pokud jde o mne, tak v prosinci loňského roku nedošlo k žádnému jednání. Oni mě ve výboru regionů dali takovou nabídku, eh, tedy ber nebo eh, neber. A potom, eh, pokud jde o ten film Groundhog Day, který zmiňuje pan eh, Zdechovský, tak já jsem na to také pomyslela, ale neměl jsem tu odvahu nazvat to Groundhog Day. Takže naprosto se v tom s vámi shoduji. Chtěl bych eh, poděkovat panu Zdechovskému, chtěl bych poděkovat celému parlamentu, výboru pro rozpočtovou kontrolu, paní Intvelt a paní eh, Holmajer za eh, pozvání. Jak víte, jmenuji se Robert McCoy. Jsem tedy whistleblowerem, i když tehdy se to slovo ještě téměř nepoužívalo a já jsem byl vnitřním auditorem ve výboru regionů v podstatě to, co říkám, se opírá o e, důkazy. E, začal jsem e, hovořit o spronevěře a zneužívání fondů ze strany výboru regionu a jeho předsedy v roce 2000 v březnu, tedy před více než 20 lety. Jak si, také jsem nepodepsal příslušné dokumenty, které po mně chtěli ve výboru. V roce v březnu 2003 jsem e, tedy oznámil přímo e, zde na výboru KONT e, ta pochybení a přišel jsem sem právě proto, abych zabránil tomu, že by Evropský parlament nedopatřením nebo z neznalosti udělil absolutorium výboru regionů. A tento můj, eh, toto mé volání o pomoc eh, vedlo k tomu, že se spustila jakási pomstychtivá kampaň eh, ze strany této instituce a nakonec jsem přišel o práci. Výbor očernil mou osobní i odbornou pověst. V průběhu let využíval v podstatě různých zprostých obvinění, že eh, jsem šílenec, že halucinuji, že jsem eh, narcistický a velice křehký a že trpím v podstatě eh, jaksi paranoidní schizofrenii nebo paranoidní psychózou, ale chci vás ujistit o tom, že skutečně Eh, nemusíte se ničeho obávat, tato obvinění eh, byla od té doby vyvrácena. Ve všech třech rozsudcích Evropského soudního dvora soud eh, zjistil, že výbor proti mne podnikl řadu nelegálních kroků. Ve své zprávě z října 2003 také Olaf potvrdil ta má obvinění, nebo to, co jsem říkal, že tedy došlo eh, k podvodům a potvrdil, že jsem byl zastrašován. Já jsem potom v listopadu 2003 zahájil žádné eh, právní eh, kroky. Žádal jsem své zaměstnavatele o to, aby ukončili to zastrašování a tu šikanu v druhém tom rozsudku z roku 2014, který Evropský soudní dvůr vydal v můj prospěch, eh, soud vyjadřuje politování nad tím, že namísto toho, aby ta má žádost byla řešena nestraně a s řádnou péčí, tak výbor regionu zorganizoval eh, jakési podvodné v podstatě vyšetřování, které ale bylo namířeno proti mně, bylo bez mého vědomí a je to v podstatě úplně jako eh, z románu France Kavky. Eh, v lednu 2004 parlament požádal, abych obdržel formální omluvu a abych netrpěl žádnými negativními dopady v důsledku toho, že jsem eh, ty přestupky ohlásil parlamentu. Výbor regionu tyto žádosti parlamentu ignoroval, takže 17. března 2004 jsem napsal tehdejšímu předsedovi výboru pro rozpočtovou kontrolu a také jsem napsal výboru regionů a adresoval jsem jim návrh, aby mý zaměstnavatelé obnovili podmínky pro to, abych se prostě znovu mohl vrátit do práce a v podstatě jsem řekl, že upustím od eh, té soudní pře a žádal jsem pouze o to, aby bylo veřejně uznáno, že jsem neudělal nic špatně a že výbor regionů má ve mně jakožto interního auditora dále důvěru. Výbor regionů ignoroval tuto mou nabídku, zintenzivnil eh, to pronásledování a v podstatě ze mě udělali vyníka a zároveň také obětního beránka. A od té doby eh, přistupuje k mému případu velice nesprávným způsobem, ignoruje potvrzená fakta a k mému případu přistupuje v podstatě pouze na, na jakémsi velice e, formálním právním základě. Já jsem e, strávil 12 týdnů v nemocnici, což byl přímý dopad toho pronásledování ze strany výboru regionů. Administrativa výboru regionů vtrhla do mého do mé e, kanceláře, zabavili ty dokumenty, které dokládají ty podvody a různé operace, které to měly zakrýt. Poté jsem byl v roce 2007 propuštěn v podstatě s tím, že jsem invalidou. Tyto eh, skutečnosti nezávisle na sobě potvrdili všechny evropské orgány a instituce, které se mým případem zabývaly, včetně OLAFu, parlamentu, dokonce desetkrát, deset eh, rezolucí k tomu vydal, dále také Evropský soudní dvůr, ten vydal tři rozsudky, eh, příslušné orgány Evropské komise a také těch asi 20 eh, lékařů, kteří se zabývali mým případem. Ale nemusíte mi to Eh, věřit. Já vám to mohu říci přesně, co tyto orgány říkají. Například eh, parlament vyjádřil politování nad individuálním a institucionální eh, šikanou výboru regionu a oficiálními obstrukcemi. PMO, komise a Evropský soudní dvůr popsali nelegální a politování hodné chování výboru regionů. Evropský soudní dvůr odsoudil záměrný a organizovaný ostracismus výboru regionů, špatné zacházení a psychologickou šikanu. A v podstatě tři, ten třetí a jediný nezávislý výbor pro posuzování invalidity odsoudil výbor regionů za jeho velice dobře zdokumentované eh, si postupy eh, mobbingu a morální šikany. Od roku 2004 výbor ignoruje žádosti mé, žádosti parlamentu, žádosti soudu o vyřešení mého případu, jak si o diskusi o tom, aby se dospělo k nějakému vyrovnání, byť faktické administrativní i právní základy pro takovéto vyrovnání existují již od října roku 2003, kdy Olaf vydal svou zprávu. Výbor regionů zde opakovaně klame Evropský parlament. Stále ještě nesplnil rozhodnutí parlamentu z roku 2004, abych byl uznán za oznamovatele v dobré víře. A to především ze dvou velice zvláštních důvodů. Za prvé, výbor se domnívá, že já jsem v podstatě postupoval špatně, že jsem se s tou s těmi svými zjištěními obrátil nejprve na parlament a teprve potom na OLAF. A za druhé, že neexistuje minimální stanovený prach, práh, podle eh, kterého by šlo posoudit, eh, zda z pronevěřené či ukradené peníze jsou, eh, je možno tedy kvalifikovat jako podvod. Já bych chtěl připomenout, že jsem do roku 2003 se řídil těmi stanovenými postupy, ale nefungovalo to. A proto se k tomu eh, vyjádřil i Evropský parlament v roce 2004, cituji, že jsem skutečně byl oprávněn jít se svými obavami přímo do Evropského parlamentu. A za druhé, jak ví každý školák, podvod je prostě podvod, ať jde o jakoukoliv částku. A výbor velice dobře ví, že ten podvod, který jsem objevil, mohl být, eh, pokud bych tedy nezasáhl, klidně dosáhnout výše stovek tisíc eur. V prosinci loňského roku mi výbor regionů dal velice neočekávaný a neadekvátní návrh. Myslím si, že cílem bylo vyhnout se tomu mediačnímu procesu v Evropském parlamentu a že si určitým způsobem chtěli koupit eh, mé mlčení, tak abych, eh, aby ta zjištěná fakta zůstala zametená pod kobercem. Já jsem eh, samozřejmě zamítl, odmítl tuto nabídku a v podstatě souhlasím s Evropským parlamentem, že jakékoliv usnesení se musí opírat o požadovaná pravidla, zásady a judikaturu, protože proč bychom je jinak eh, měli. A eh, veškeré návrhy musí být v souladu s původními zjištěními Evropského parlamentu z roku 2004 a s těmi deseti usneseními. A Výbor, tedy opět cituji, by se měl formálně omluvit jménem předsedy a generálního tajemníka výboru regionu a musí také přijmout plnou zodpovědnost za mé pronásledování a šikanózní chování. Také by výbor regionů měl eh, jaksi se zesouladnit eh, s prohlášením Evropského parlamentu z ledna 2004 a potvrdit eh, mé postavení jakožto oznamovatele Bona Fide. Měli by rovněž očistit mou osobní i veřejnou pověst, která byla zcela záměrně poškozena. A také je třeba, a znovu cituji, aby výbor veřejně přiznal, že má zjištění byla správná, jak eh, potvrdil Olaf a další subjekty Evropské unie a také, že veškerá usnesení se musí opírat o zásady plné transparentnosti. Nějaké zatajování v takovémto případě nemá své místo. Pokud jde o kompenzace za to, co parlament nazval eh, značnou škodou, opět za tedy cituji Evropský eh, parlament, Eh, ty škody vlastně eh, mi byly způsobeny navíc ještě za útraty evropských daňových poplatníků. Tak eh, takovéto očkodnění z toho samozřejmě automaticky vyplývá. Evro, výbor regionů krypticky přiznal, že tedy došlo k určitým nesrovnalostem já mohu říct si, o jaké nesrovnalosti šlo. Šlo například o falešné nabídky v oblasti vypisování veřejných zakázek, padělané, padělaná finanční prohlášení nebo padělané eh, doklady o výdajích různým členům výboru regionů, včetně dvou předchozích předsedů Evropského eh, výboru regionů. A chtěl bych také připomenout, že ve svém absolutoriu z roku 2014 se výbor regionů zavázal Evropskému parlamentu, že si retrospektivně bude uplatňovat eh, pravidla týkající se oznamovatelů si zpětně do roku 2015. A myslím si, že se tedy zdá, že Evropský, eh, že eh, výbor regionů na toto zapomněl a že tedy by měl splnit tyto své závazky dříve, než mu bude uděleno absolutorium. Ta eh, vendeta ze strany výboru eh, regionů v podstatě eh, neustále pokračuje. Já jsem již 20 let nebyl schopen to žádným způsobem vyřešit. Také bych chtěl připomenout, že v roce 2015 Evropský eh, parlament, pokud je o ten případ šikany vůči mně, eh, zdůraznil, a opět cituji, že nebude tolerovat žádné špatné zacházení eh, s oznamovateli ve svých řadách nebo v jakékoliv jiné evropské instituci a parlament tedy znovu potvrzuje svou plnou oddanost duchu a liteře legislativy, která se týká ochrany oznamovatelů. Evropské instituce prostě eh, nemohou klamat parlament, nemohou obcházet pravidla a ignorovat základní principy dobré zprávy a dobrého řízení. A nyní eh, myslím, že je důležité, aby Evropský parlament skutečně ukázal, eh, že jeho činy se shodují s jeho prohlášeními a velice rád případně odpovíme na vaše dotazy. Děkuji vám srdečně, pane Mekoji. Děkuji mnohokrát panu Mekoji a nyní bych poprosila pana Andrese Znameta, předsedu eh, oddělení výboru regionu pro finanční záležitosti. Já ho tady srdečně vítám, jsem ráda, že zde u nás, s námi nyní výbor regionu jakožto předsedkyně. Mi jde velice o to, aby práce kterou odvádí naše kolegyně Sofie Intfeld jakožto mediátorka, že tato její práce má naši plnou podporu, plnou podporu našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. A prosím o to, aby výbor regionů se tedy choval podle návrhu Sofie Intveld, abychom dostali, skutečně to mohli nějak smírně uzavřít dohodou tento spor. Eh, současný předseda samozřejmě nemá přímou odpovědnost za to, co se odhrálo v roce 2003, ale navzory toho je tedy předseda výboru regionu a musí samozřejmě dostat svým povinnostem a dobře vyřešit i eh, případy, které pochází možná z velké minulosti, přesto je za to odpovědný. Já samozřejmě mám velké pochopení i pro pana mek je Na jeho příkladě jsem tedy viděla, co se může stát, pokud státní instituce, jedna či několik, k, e, pronásledují osobně člověka. Proto mám tedy e, prosbu, sdělte nám velice jasně, jak hodlá se výbor regionu k těm věcem postavit, respektive zda můžeme očekávat, že zohlední návrhy Sophie von Intveld. Herr Knape? Ich hoffe. Pan Gláte, doufám, že nás slyšíte. Pane Knape? Eh, Dear chair, Mrs. Vážená paní předsedkyně, paní Holmajorová, vážení členové výboru KONT, jak zaznělo, jsem tady jako zástupce výboru regionu, nebo tě předsedá výboru pro finanční a administrativní záležitosti ve výboru regionu. Já jako volený politik už mnoho let eh, jsem činný a v současné době jsem předsedou švédské organizace lokálních a regionálních útvarů a jsem rovněž předsedou kongresem loga, kongresu eh, lokálních a regionálních eh, zastupitelstev od roku 2018 a je v našem vlastním zájmu vyřešit tuto situaci. Eh, v této velice obtížné M a špatné kauze, musím tedy konstatovat. Já jsem eh, za sebe ochoten sejít se s, nebo eh, apelovat na mé kolegy, aby se eh, tento případ uzavřel, abychom tedy postoupili dále. Myslím si, že je důležité vidět tady jasné rozlišení mezi legálním a politickým rozměrem tohoto případu. Výbor regionu respektoval veškerá rozhodnutí soudu, OLAFu a účetního dvora jak si můžete dočíst ve všech dokladech OLAFu a e, Soudního dvora. Všichni potvrdili, že legálně neexistuje žádný základ pro podvod. E, výbor nikdy nebyl odsouzen za podvod v rámci legislativy o oznamovatelích politickém ohledu eh, také výbor vždy dostal všem požadavkům sousedům, eh, pardon, soudního dvora v kapacitě udělování absolutoria a výbor jednal s vysokou odpovědností a velice vědomně nakládal s penězi daňových poplatníků. Máme tady pět klíčových prvků v tomto případě. Pane Knape, já mám prozbu. Mohl byste prosím pěkně si zapnout eh, svou kameru pro naše tlumočníky? Je velice obtížné vás tlumočit, eh, když eh, vás nemohou vidět, jak hovoříte. Bylo by pro ně daleko jednodušší tlumočit, zapnete-li si kameru. Mnohokrát vám děkuji. Vidíte mě teď? Ne. Máte ikonu vlevo nahoře na vaší obrazovce, kdybyste mohl stisknout. Ano, už jsem to stiskl, vidíte mě teď? Ano, výborně, už vás vidíme. Vidíte mě nyní? Ano, Prosím, můžete pokračovat. Velice se omlouvám, neuvědomil jsem si, že moje kamera nebyla zapnutá. Děkuji vám mnohokrát, že jste mě na to upozornili. Eh, chci hovořit o těch pěti prvcích. Eh, tvrzení o podvodu, jak o něm hovoří pan Mikoj, eh, a mm, dané mm, obtěžování, uznání statutu oznamovatele uznání o invalidity, současná situace týkající se eh, fa finanční kompenzace za újmu. Ten první bod, eh, vážení členové výboru, co se týče toho tvrzení. Eh, v roce 2004 zpráva OLAFu završila, že tady, a teď cituji, že rozhodnutí Olafu se neodkazovalo na případ týkající se chování nějakého osobního člena výboru regionu a Eh, jsou eh, účetní dvůr v roce 2005, eh, teď cituji, neprokázal žádnou substanciální, mm, žádné substanciální porušení pravidel, ale ten účetní dvůr byl stále ještě velice mladou institucí tenkrát. Já bych rád připomněl, že na začátku Evropská unie eh, nedala, neudělila eh, soudu administrativní autonomii eh, v těch prvních letech. Ale my jsme se vždy snažili napravovat chyby. Například Olafov doporučení eh, bylo implementováno okamžitě výborem regionu a veškeré špatné eh, chování managementu bylo odstraněno jak OLAF, tak účetní dvůr eh, došli k závěru ve své zprávě, že nedošlo k podvodu co, nebo porušení rozpočtových či finančních pravidel druhá věc je, že legální právní rozhodnutí bylo následující. V listopadu 2014 eh, eh, bylo zamítnuto tvrzení zastrašování pana Mekoje, protože to nikdy nebylo prokázáno. Jediná chyba, eh, kterou vyslovil soud, byla nedost, bylo nedostatečné vykonávání povinnosti péče o své zaměstnance. Eh, soudní dvůr odsoudil výbor eh, regionu, aby zaplatil 25 tisíc eur za újmu způsobenou. Tato kompenzace byla splacena bez jakéhokoliv odkladu. A navíc bych se rád zmínil o tom, že Soudní dvůr v roce 2010 vyvodil závěr, eh, že tady nedocházelo zastrašování a zlepšil také politiku v této oblasti. Od roku 2010 došlo k přípravám a diskusím eh, s výborem zaměstnanců k tomuto tématu. Rád bych zdůraznil, že v souladu s rozhodnutím parlamentu eh, od roku 2004 do roku 2015 byla instalována naprostá ochrana oznamovatelů eh, právě na základě reformy z roce 2014 a v souladu s příslušným článkem zaměstnaneckého statutu zaměstnaneckých stanov. V březnu 2019 pan McCoy, lépe řečeno jeho právník, nás informoval, eh, že pan McCoy nezahájí žádnou právní akci. Ale zdá se, že McCoy změnil svůj názor a chce být uznán jako oznamovatel a proto eh, soudní dvůr chtěl najít eh, jaksi kompenzační řešení a uznal pana McCoye jako oznamovatele v obecném slova smyslu. Finanční nabídka 260 tisíc eur byla zaslána panu Mekojovi v prosince eh, roku 2019. A musím konstatovat, že my nemůžeme dělat žádné nabídky týkající se finanční situace bez rozhodnutí předsednictví výboru regionu. Co se týče individuálních postupů eh, či řízení, eh, lékařští experti dvakrát v roce 2010 a v roce 2014 zamítli invaliditu na základě tohoto rozhodnutí Mm, eh, potom soud to znovu posoudil, ale potom v roce 2019 se sešel nový eh, výbor pro invaliditu a uznal jeho chorobu jako nemoc povolání a proto v červenci v roce 2019 dostal pan Mekoj zhruba 25 tisíc eur jako kompenzaci za eh, nemoc z povolání za invaliditu, tak jak s tím počítají zaměstnanecké stanovy a tyto obdržel pan Mekoj v roce 2019 2019 nebo 10 podle toho, jak to stanoví zaměstnanecké stanovy. A rán bych eh, mm, uzavřel politickým rozměrem této kauzy. Členové výboru regionu jsou všichni voleni lokální a regionální zástupci. Lidé tím prokazují důvěru v ně a je to v souladu s vnitrostátní legislativou. Proto výbor regionu naprosto uznává proces udělování absolutoria Evropského parlamentu. My eh, eh, aplikujeme také rozhodnutí usnesení parlamentu o ochraně oznamovatelů a ochraně proti eh, obtěžování či zastrašování. Eh, co se týče mediace Sofie Intveld, chtěli jsme se chovat naprosto transparentně. V minulosti nás kontaktoval předseda výboru pro kontrolu rozpočtu, pane Knape. Mohla bych vás požádat, vy jste měl pět minut k dispozici a vy jste už mluvil deset minut. Mohl byste dospět k závěru a já bych si velice vážila toho, kdyby eh, výbor regionů nehovořil o tom, jak to všechno udělal vynikajícím způsobem. Paní Infeld jako mediátorka eh, stanovila konkrétní, či předložila konkrétní otázky. Eh, a potom dám zase slovo paní Sofii Infeld. Děkuji vám mnohokrát. No dobře, tak už se blížím k závěru. Děkuji, že jste mi dali možnost tady prezentovat postoj výboru regionu eh, i když eh, řečník dostal mnohem víc času předešlý než já. Ale eh, k závěrům, co se týče mediace. My jsme my naprosto respektováni a jsme odhodláni učinit veškeré kroky pro vyřešení této situace. To znamená, že skutečně chceme uzavřít tu knihu, jak řekla mediátorka, a jsme ochotni se sejít s panem Ekojem a samozřejmě mohou se konat schůzky s panem Ekojem a s panem předsedou výboru regionu. Musím říci, jako politik, já se domnívám, že i když dojde k takové schůzce, je třeba, aby tady byla také schůzka, kde se přizvou ti, kteří jsou do toho zapojeni, abychom tady neměli pouze dvě osoby hovořící spolu bez jakékoliv transparentnosti a bez jakékoliv příležitosti diskutovat o tom, jak to vyřešit nejlepším způsobem. Ale my jsme skutečně ochotni podniknout veškeré kroky, protože chceme uzavřít tuto záležitost, chceme ji uzavřít, ale zároveň takovým způsobem, která nebude způsobovat kritiku naší instituce, protože my jsme vždy konali v zájmu Evropského parlamentu i v zájmu daňových poplatníků a mohu vás ujistit, že jsme ochotní podniknout veškeré kroky, abychom to vyřešili, protože to není dobré pro Evropskou unii a není to dobré pro výbor regionu, aby tady pokračovala tato kauza, to vás mohu ujistit.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 Děkuji a nyní dám slovo Sophie Intfeld a dovolte, abych konstatovala, že návrh Sophie Intfeld, aby došlo k osobní schůzce pana McCoye a předsedu výboru regionu, no já se nedomnívám, že je to netransparentní, protože když v takové situaci by to mohlo pomoci, možná Sophie Infeld by mohla uh, učinit několik poznámek. Uh, Paní předsedkyně, já se pokusím o stručnost. Nejprve taková drobná osobní poznámka. Já jsem pracovala ve výboru regionů dříve, než jsem byla před dlouhou dobou zvolena do parlamentu. A to, co popisuje pan eh, Knape, jako že výbor regionů je mladá instituce, není nezávislá administrativně a že byly udělány nějaké chyby, které byly opraveny, tak já bych chtěla potvrdit, že zaměstnanci nebo administrativa, nehovořím o jednotlivých lidech, ale Myslím si, že v podstatě to byli lidé nekompetentní a prohnilí až do samého základu. Byla to kultura, eh, kterou členové výboru regionů nemohli v podstatě vůbec kontrolovat, protože oni nebyli celou dobu v Bruselu, ti členové. Takže to opravdu není nějakých pár chyb, to byly skutečně eh, jaksi zavedené postupy, to byla celá kultura, která tam panovala. A já opakuji, že předseda výboru regionů a pan Mekoj by si měli sednout bez těch zaměstnanců, protože samozřejmě lze namítnout, že tam bude generální tajemník, právní poradci výboru regionů a na druhé straně stolu bude sedět pan Mekoj. A já chci připomenout, že toto prostě není jednání mezi dvěma stranami. To je mezi výborem regionů, který musí přijmout zodpovědnost za pochybení. A když jsem poslouchala pana Knapeho, tak jsem měla pocit, že výbor regionů stále eh, ještě jaksi to popírá. Pokud v té místnosti budou sedět eh, jiní lidé, tak si samozřejmě pan McCoy také přivede své právníky a zase se dostaneme do té situace střetu a já si myslím, že to zase nikam nepovede. A také bych ještě chtěla na závěr říci paní předsedkyně, parlament s výborem regionů o tom diskutuje 20 let a výbor regionů stále nepřijal svou zodpovědnost, ale musíme se také podívat na naši zodpovědnost. Pokud, bychom, pokud jsme tedy stanovili, že došlo k podvodu, došlo k oznamovatelské činnosti, došlo k pochybení a stanovili jsme určité kroky, které je třeba přijmout a výbor regionů to nesplní, tak potom my jako parlament z toho musíme učinit nějaké své závěry, protože my máme kontrolu nad rozpočtem ale já jsem stále ještě připravená a ochotná zorganizovat nějaké setkání. Myslím si, že to určitě není netransparentní, je to pouze nezbytný první krok. Potom, pokud bude následovat druhý krok, nějaká skutečná jednání, to bude záviset na tom, zda skutečně nějaká přátelská dohoda, která bude obsahovat eh, uznání chyb, eh, může být dosažena. Ale já jsem připravena tomu jakkoliv na pomoci. Ganz herzlichen Dank, Sophie. Děkuji mnohokrát, Sofie. Možná by mohlo být řešením, že by se setkala Sophie Inpelt společně s panem Metkojem a předsedou a dalším zvoleným zástupcem, aby tam neseděli proti sobě eh, právníci. Ale takto by to možná bylo vhodné, že by to bylo takto rozšířenější, že by to nebyly pouze tedy ty dvě osoby. Krátce bych ještě našim eh, stínovým eh, zpravodajům dala slovo. Omlouvám se, že tak pozdě ale čas chci jim tedy dát prostor. Jako první bude mít slovo Kristian z jakožto zpravodaj za rok 2019 a má dvě minuty. Kristiane, slyšíte nás, vidíte nás? Hello, Dobrý den, slyšíte mě? Velice stručně, já nejsem stínový zpravodaj, já jsem eh, zpravodaj za tu zprávu z roku 2014. Já vím, já jsem to říkala, přerušuje paní předsedkyně. Říkala jsem, že potom budou hovořit stínoví zpravodajové. Omlouvám se, že jsem hovořila tak, že jste to musel asi špatně pochopit. Pane Gineo, máte slovo. Yes. Uh, just... Ano. Kolik máme minut? Protože v pořadu jednání jsem měl pět a vy jste říkala dvě. Já to můžu stihnout za dvě minuty, ale jenom abych si to vyjasnil. Halo? Paní předsedkyně, pokud by jste to stihlo za dvě minuty, tak by to bylo skvělé, protože já jsem dala vašim předřečníkům naopak toho času více. Pane Gineo, zmáčkněte prosím speak button. Dobře, takže stručně to vezmu. Já jsem se sešel s panem McCoyem i s panem Dikostasem, panem předsedou výboru regionů, a nabídl jsem jim příležitost, nebo vyzval jsem je, aby tuto věc eh, jak si se pokusili uzavřít. Všiml jsem si, že Eh, pan Dikostas je tomu otevřený a navrhl jsem tedy toto jednání i panu Mekojovi a ten ho musel odmítnout, protože tam byla velice krátká lhůta. Jasná mi příliš není ta druhá věc, eh, která se týká toho, kdo by měl být v té místnosti. Eh, myslím si, že je škoda dělat nějaký složitý diplomatický balet eh, z toho, kdo má v té místnosti být či ne. Já to moc nechápu. Já si myslím, že by to mělo být jednání, které by ukázalo, že výbor na té nejvyšší úrovni je připraven pokročit ku předu. A já si myslím, že tomu tak je a nemělo by být nějak moc složité, kdo v té místnosti bude či ne. A pak chci ještě zmínit postavení pana McCoye jakožto oznamovatele, který by byl oficiálně jako takový eh, v této úloze tedy uznán a pak otázka kompenzace. A chci se na to zeptat jak pana Knapeho, tak pana McCoye. Rád bych zjistil nějaké podrobnosti o jejich připravenosti uznat to postavení oznamovatele protože jsem eh, viděl od výboru nějaký návrh prohlášení, kde se říká o tom něco a chtěl bych se zeptat, eh, zda to panu Mekojovi tak to by stačilo, anebo jaká případně další slova by tam tedy chtěl mít. A za druhé, všiml jsem si, že pan Knape zmínil jednu částku, která se týkala kompenzace. Bylo to 264 tisíc eur, pokud jsem si to správně zapsal. Jsou to veřejné peníze, je třeba zachovat transparentnost a chtěl bych také znát reakci na tuto částku. Vím, že pan Kojmi říkal, že zde nejde o peníze, ale o zásady. Ale pokud bude vyřešena ta otázka zásad, tak je třeba hovořit i o té částce. Děkuji a omlouvám se za zmatky v komunikaci. Já omlouvám se velice Christianovi za to, že jsem božím, jak předsedám výboru, dala trošku více času dotčeným osobám, takže děkuji Kristianovi za to stručnost. A nyní Garcia Munoz, můžete hovořit španělsky, ještě dvě minuty máme překlad a Mikuláše Pexu bych pak podprosila, aby hovořil anglicky.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 Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především děkuji za příležitost, že mohu hovořit španělsky. Mm, eh, význam eh, tohoto případu, protože funkce oznamovatelů je zcela fundamentální pro kontrolu evropského rozpočtu. Nic neospravedlňuje tak ten dlouhý čas, který proběhl, mm, a také náklady, které to znamená pro občany. Mm, je třeba, aby došlo za mediaci, ale transparentním způsobem. A mám celou řadu otázek, otázek, já je zredukuji. Jsou to konkrétní otázky pro paní Intveld. Jaké domníváte se jsou klíčové body konfliktu? Eh, jaký manévrovací prostor eh, tady existuje pro zblížení pozic a jaký návrh výbor regionu odpovídá požadavkům parlamentu, jaké ne? A pana Makoje bych se ráda zeptalo, co mu brání v tom, aby se dospělo k dohodě a jaký, jaké otevřené eh, konflikty brání výboru regionu, aby dospěli k dohodě. A zda to znamená, že tedy pan McCoy jde požadavky dál, než jsou požadavky parlamentu. Děkuji. Liebe Isabel, tausend Dank für deine sehr präzisen und in kürzester Zeit. Milá Isabel, děkuji mnohokrát za tvé velice přesné a stručné otázky. Děkuji mnohokrát a nyní Mikuláš Peksa.